Right, good afternoon, everybody. Dobré odpoledne. Takže se pustíme do práce. Tím pádem budeme mít maximální ča- množství času na otázky. Vítám mezi námi komisaře Almuniu. A naše poslední výměna názoru s komisařem byla 5. října. To bylo veřejné slyšení o krize pravidlech pro státní pomoc. Další bude v roce 2011. A nyní je tu s námi a řekne nám něco k pracovnímu programu Komise na rok 2011. Bude to trvat 12 minut. Děkuji vám za to, že jste mě přizvali znovu do tohoto výboru. A já vám řeknu, jak vnímám práci v oblasti konkurence v příštím roce. Zítra, pokud se nemýlím, schválíte usnesení o zprávě politiku hospodářské soutěže za rok 2009. Děkuji vám za skvělé příspěvky a zpravodaji panu Eppingovi který eh, tady odvedl skutečně vynikající práci. Začnu pracovním programem na rok 2011. Takže nejprve k politice proti kartelům. To je ústřední bod pro naší činnosti proti porušování pravidel hospodářské soutěže. Je to teď ještě důležitější než dřív, nebo, neboť si nemůžeme dovolit, aby naše ekonomika byla postihována těmito praktikami. Přijali jsme šest rozhodnutí, poslední se týkal kartelu eh, v týkající se 12 leteckých společností, dostali eh, až 800 milionů eur pokuty, týkalo se to nákladní letecké dopravy. A velké pokuty z našeho posledního rozhodnutí znovu vyvolali debatu a proto mi dovolte znovu zopakovat jeden z našich principů. Ty pokuty musí být dost vysoké, aby odrazovaly eh, špatné chování, ale aby zároveň úplně nezlikvidovaly firmy. Musíme tudíž vyvážit náš přístup ve současné ekonomické situaci a komise nyní má politiku, kdy, která stanoví jasná kritéria, která mají ošetřit právě tyto ohledy. Krize však nezměnila naše hlavní poselství, což je, že nejlepším způsobem, jak může společnost zabránit pokutám, je vyhnout se jakýmkoliv nelegálním postupům a tím se budu řídit i příští rok. Pokud jde o antitrustovou činnost, tak eh, tady to je stejné, vycházeli jsme ze stejných hlavních cílů jako teď. Vnitřní eh, trh nemůže připustit žádné bariéry vůči konkurenci, protože naše ekonomiky potřebují služby, které nabízí nejlepší produkty za nejlepší ceny. A to bude zahrnovat například informační tele, eh, technologie, telekomunikační a další. IKT a podpora konkurence v informačním a komunikačním sektoru je zvláště důležitá. Dynamika tohoto odvětví je totiž přínosem pro celou ekonomiku. Dnes jsme zahájili oficiální šetření v případě Google, což neznamená, že tu je v každopádně nějaký problém. Na to je ještě příliš brzy, abychom to řekli. Ale budeme šetřit hloubkově různé problémy týkající se chování Google. A konkurence všech hráčů, včetně malých a inovativních, musí být zachována i do budoucna. V oblasti energetiky jsme uzavřeli sektorové šetření v roce 2007 a od té doby jsme viděli růst počtu antitrustových šetření, zvláště pokud jde o otvírání trhů, eh, zákazníkům a konkurentům a nabízení efektivních alternativ. Eh, nabil, bylo, přijali jsme několik rozhodnutí týkajících se strukturálních nápravních prostředků a další podobný eh, proces se týká liberalizace telekomů, kde jsou různé formy zamítnutí dodávání služeb a tak dále v Polsku a ve Slovensku. A také chci zmínit platební systém, eh, systémy. Po dohodě s Mastercard z roku 2007 jsme prověřili závazky Visa Europe a nadále se zabýváme multilaterálními eh, poplatky za kreditní karty. A paralelně s tím jsme začali pracovat na, eh, po regulační stránce věci s komisařem Barnierem, tak abychom za, zajistili, že jednotná eh, platební zóna bude dokončena, je single payment area, a eh, několik případů se týkalo bylo několik případů, kde regulace a konkurence šly v ruku v ruce. A kromě této otázky těch kartelů tak je důležité, jak bude probíhat toto šetření a že práva všech podniků budou plně respektována. Jsem přesvědčen, že náš systém již nabízí dobré bezpečnostní záruky, ale teď ještě zvažujeme různá zlepšení ve světle eh, veřejných konzultací, které před, proběhly v první části tohoto roku. Abychom neustále zlepšili náš systém, tak v roce 2011 zavedeme nejlepší eh, osvědčené postupy pro antitrustové postupy. Eh, pokud jde o kontrolu eh, fúzí, mergerů, tak tady naše právo hospodářské soutěže um, uplatňuje disciplínu, stanoví disciplínu pro naše podniky. Chceme, aby byly světovými, aby byly na čele ale, ale také, aby stále v čele, pokud jde o hospodářskou soutěž v rámci vnitřního trhu. V průběhu tohoto roku recese ovlivnila fúzování, měli jsme asi 260 notifikací a doufáme, že dojde k nějakému zvýšení. Za uplynulý rok budeme k tomu přistupovat se stejnými kritérii. To znamená, měli jsme jenom čtyři eh, šetření v druhé fázi, z nich dvě Unilever a Sara Lee a Syngenta, Syngenta a Monsanto byly uzavřeny minulý týden a Olympic Agent, to je případ, který bude uzavřen eh, v lednu 2011. Pokud je o státní pomoc, tak kvůli tomu jsem tady byl na posledním slyšení stát, u státní podporu k tomu jsem vám již dal údaje číselné pro finanční sektor a zítra eh, to bude pro nefinanční sektor, předám scoreboardu, scoreboard kolegiu. Tady máme velké zvýšení státní podpory, zejména a takřka zcela je to podpora finančnímu sektoru, jinak jinde to zůstalo víceméně stabilní. Ve vašem usnesení o zprávě za rok 2009 žádáte komisi, aby zhodnotila dopad těchto opatření. Po předchozím slyšení před tímto výborem jsem dal pokyn našim službám, aby připravili podrobné šetření dopadu státní pomoci pro státní sektor. Tuto analýzu dostanete na začátku roku 2011. Je to nezbytné, ale bude to těžké, vzhledem k tomu, že primární zodpovědnost je na národních vládách. Komise by to mohla posuzovat oproti benchmarkům eh, pravidel hospodářské soutěže. Ale samozřejmě je těžké, abychom zanalizovali některé aspekty, které, se, které spadají pod národní úroveň, ale pokusíme se eh, jak to jen bude možné. Pokud jde o dočasný eh, rámec státní pomoci, který byl stanoven na začátku krize, tak režim státních podpor, tento přechodný režim by neměl trvat. Navždy teď bychom postupně se měli vrátit k normálnímu fungování trhu. Proč postupnému? Protože, jak řekl kolega Oli Ren, při předkládání prognoz, tak existují různé známky oživení, ale problémy přetrvávají, je to zejména pokud je o situaci na finančních trzích a trzích práce. Stále se ještě rozvíjí otázka fiskální konsolidace, a to zejména v některých zemích. A já zítra doporučím rozšíření některých dočasných opatření v rok 2011. Návrh postupně ukončí opatření, která nejsou nutná, ale nadále budeme podporovat naše firmy eh, v, při jejich inovacích a exportu v těchto těžkých časech a také bankám ošetřit, ošetřit jejich problémy s platební bilancí. A pak bychom se měli vrátit od roku 2012 k běžnému standardnímu režimu. Byl bych rád, kdybychom v průběhu roku 2011 mohli projednat naše návrhy na návrat k normálu. Náš pracovní program na rok 2011 stanoví více různých iniciativ v mém portfoliu, včetně kvantifikace antitrustových očkodnění, a v oblastech, jako jsou například pokyny pro ETS, obchodování s emisemi, revize týkající se pokynů k námořní dopravě, stavbě lodí a státní pomoci letištím a leteckým společnostem. A na závěr této prezentace bych chtěl ilustrovat ještě některé iniciativy, které nás čekají příští rok. Jednak se jednak revize těch směrnic eh, Eh, týkající se pokynu, týkající se služeb všeobecného zájmu. A další bod, to je naše iniciativa týkající se eh, kolektivního, eh, kolektivních žalob. Měli jsme tady ten balíček takzvaný Monteclus package, který má dát větší právní jistotu Eh, pro financování některých služeb ekonomického zájmu a toto budeme ještě zkvalitňovat. Tento přeskum bude vycházet ze zpráv členských států a na základě veřejných konzultací, které byly ukončeny minulé září. Zvláště budu chtít vyjasnit rozdíl mezi službami všeobecného zájmu a službami všeobecného ekonomického zájmu. A chci ještě vyjasnit, kdy financování veřejné služby je považováno za státní podporu. A předtím, než eh, komisaři přijmou odpovídající rozhodnutí a hodnotí, to bude rozeslána hodnotící zpráva tomuto parlamentu a dalším institucím i členským státům. A já doufám, že budu zasílat tuto zprávu na začátku roku 2011. Další iniciativou je eh, přeskum horizont, pravidel horizontální spolupráce Hovořili jsme o tom minulý týden. Víte, že dva hlavní prvky těchto pravidel je stanovení norem a eh, výměny informací, což všechno musí být sladěno s pravidly hospodářské soutěže, aby byly transparentní a aby lépe sloužily zákazníkům. Chci, nebo kolegium chce schválit tyto Eh, tyto hlavní směry do konce letošního roku. A ještě, pokud jde o vymáhání soukromé, tak my jsme i s panem Dali jsme připraveni eh, použít veškeré principy na ochranu eh, zájmu našich občanů a firem, aby se mohli domoci všech nápravných prostředků v případě Eh, nějakého právního řízení a chceme identifikovat všechny společné principy v této oblasti. Pokud všechno bude probíhat podle plánu, tak komise se shodne na společném evropském přístupu v roce 2011 a v rámci toho, toho předložím ještě konkrétní návrh o eh, antitrustových, eh, o, o, o činnosti v oblasti očkodnění antitrusto a antitrustové oblasti a doufám, že podpoříte i vy tuto důležitou iniciativu. Děkuji. Thank you. Thank you very much. Děkuji, pane komisaře. Tak a teď vám přečtu těch, kteří se přihlásili do diskuse. A navrhuji opět, abychom to dělali systémem otázka, odpověď, otázka, odpověď. To je dynamičtější, než když to shromáždíme. Takže mám tato jména na seznamu. Uh, Andreas Schwab, uh, Ramon Tremosa, Sophie Infeld, Werner Langen, Philippe Lambert, Vicky Ford, Antolin Sanchez Prozedo. Anybody else want to come in? Ještě někdo si přeje připojit na list řečníků? Není tomu tak. Takže Josefe. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už bylo řečeno, tady s panem komisařem vždycky hrajeme fér. A to je to eh, říkám jako místo předseda tohoto výboru. Zasněla různě prohlášení o pochybnostech eh, Španělska eh, dostal všem svým požadavkům, pak se také eh, zjistilo nebo bylo oznámeno, že existuje plán B. Den poté ovšem byla se volalo po vysvětlení. Z dneška tady máme Eh, deklaraci španělské eh, vlády, eh, kde se tedy komentuje nepříliš spokojeně to, co řekla premiérka, respektive kancelářka Merkelová o Beautu. Myslím, že otázky, které se zde objevují, jsou velmi případné, poněvadž eh, eh, tento výbor eh, chce skutečně mít prst na tepu doby. Nechceme vypadat jako orchestr na Titaniku. Takže otázka zní, ratifikujete pochyby o tom, že Španělsko je schopno hrát podle pravidel dostacím závazkům a existuje eh, plán B pro případ, že by risk premium eh, vyšl, eh, se zvýšilo až na 300 bodů. A jak se stavíte k zapojení privátních investorů do Bell Auto po roce 2013? pan komisář, My eh, všichni s určitými obavami sledujeme vývoj na trhu v posledních několika dnech a z tohoto důvodu musíme s maximální opatrnosti přistupovat k veřejným vyhlášením. Je nutné, aby každému bylo jasné, jakou nese zodpovědnost, pokud eh, se účastní nějakých eh, veřejných vyhlášení. My eh, musíme určitým způsobem se chovat a v dnešní deklaraci je řečeno, co španělská vláda musí udělat v rámci finanční koordinace, konsolidace, v rámci restrukturalizace bankovního sektoru, v rámci situace na trhu práce. A do toho patří také reforma penzijního systému, která by také měla přispět ke konsolidaci. A samozřejmě jde o oddlužování španělské ekonomiky. Ve Španělsku se na tom pracuje, není to jednoduché, ale pustili se do toho velice rozhodně a myslím, že si zaslouží veškerou naší podporu. Ekonomičtí ministři na svém víkendovém zasedání prohlásili, že doufají, že různé síly a skupiny španělského obyvatelstva se za tyto programy eh, postaví. My samozřejmě chceme bránit euro a na různých úrovních, ať ECOFIN, ať parlament, ať centrální banka, všichni doufáme, že se Španělsku podaří vyřešit problémy s fungováním a že tedy se to vyřeší už tou pomocí Řecku a Jirsku. A samozřejmě je třeba dostat pod kontrolu finanční činnosti, které se jaksi kontrole vymkly. Tady je skutečně třeba eh, určitá eh, regulace, která bude koordinovaná, koherentní. Děkuji, Andrásy. Paní předsedkyně, pane komisaři, především gratuluji k tomu, že eh, formální, eh, že bylo zahájeno formální kartelové řízení proti Google. To už žádáme další dobu. Eh, není to odsouzení předem, ale je eh, jasné, že kodování vyhledávací funkce eh, v Google nerespektuje určité prvky, které by respektovat mělo. A mě by skutečně zajímalo, jakým způsobem to bude vysvětleno. Bylo by skutečně dobře, kdybyste zde vykázali eh, tuto firmu do příslušných mezí. Eh, mnozí, mnozí lidé tedy nevědí přesně, jaké funkce se skrývají za tím vyhledávacím internetovým strojem. Další věc. Eh, v bodě 200 hovořil o kartelech. A sice, že tresty za kartely musí být dostatečně vysoké, aby měly odstrašovací účinek, ale zase nesmí být tak vysoké, aby eh, nedostali podniky do hospodářských potíží. Já myslím, že na tom se zhodneme a je to de facto politika z duchu Evropského parlamentu. Já se nyní ptám, proč je tak těžké pro Evropskou komisi, aby tuto zásadu přetavila v právní texty a zajistila tak právní jistotu. A ať už to tedy bude v těch guidelinech a nebo v nařízení 2003 a prostě tak, jak jste to popsali, abyste to také uskutečnilo. A další věc, a to je můj poslední bod, hovořil jste o zelené knize, o nových eh, konzultacích k takzvanému kolektivnímu redresu. Je pravda nebo není pravda, že komise eh, se vzdala svého původního plánu a že nyní tedy se hledají nové způsoby, jak by se mohli spotřebitelé spojit v vlastním zájmu, přičemž ovšem nechceme, eh, nechceme kopírovat eh, americké Eh, americké podmínky v Evropě, americké poměry v Evropě. Děkuji vám, pane Švábe. Tak především bych chtěl vyjasnit eh, toto. Eh, to řízení, které jsme začali s Googlem, je antitrustové, nikoli kartelové řízení. Výbor si asi bude pamatovat, že začátkem letošního roku jsme dostali tři stížnosti které se týkaly buď fungování vyhledávacího eh, programu, a to byly dvě a jedna k eh, reklamnímu programu, reklamní části Google. Eh, musím říct, že Google s námi spolupracoval, dal nám dispozici spoustu informací, které jsme analyzovali a my jsme došli k závěru, že s informacemi, které nyní máme k dispozici, nemůžeme odmítnout eh, stížnosti, musíme pokračovat dále ve vyšetřování a musíme tedy zahájit eh, formální řízení a nepokračovat na řízení na bázi neformální. A Google vyjádřil eh, ochotu s námi spolupracovat, pokud bude třeba. A já věřím, že eh, tyto problémy vyřešíme. Eh, budeme pokračovat určitě v našem vyšetřování a můžu slibit občanům, kteří používají Google každodenně, že skutečně budeme pokračovat ve vyšetřování a v případě že by byly problémy, tak to budeme řešit. V případě, že to bude čisté, tak to tak sdělíme. E, pokud se týče těch pokud souhlasím s vámi, že by měly být dostatečně odstrašující a také souhlasím s tím, že potřebujeme právní jistotu. Tu v našem systému zabudováno máme. Máme právní základ, na základě můžeme uvalovat pokuty, my jsme také zveřejnili pokyny pro udělování pokud to jsou kritéria, která používáme. No a pokud dojde eh, k prokázání porušení soutěže, eh, pak eh, jednáme. Tyto pokyny jsou veřejné, jsou velmi rigorózní a samozřejmě jako poslední instance se k tomu vyjádří soud, soud všem rozhoduje. Jestliže někdo eh, se obrátí na soud, pak samozřejmě soud eh, rozhodne s konečnou platností. Já myslím, že eh, z hlediska právního, z hlediska právní jistoty je to velice dobře ošetřeno. Myslím, že ten systém je dobrý Některé názory, které zazněly, se vyjadřovaly v tom smyslu, že eh, bude třeba integrovat eh, úmluvu o lidských právech do našeho, do našeho eh, právního systému. Někteří se obávali, že to vyvolá určité změny, já tedy s tímto názorem nesouhlasím. My tady to samozřejmě eh, zapracujeme, ale náš systém se nezmění, naše politika se také nezmění obvykle. Můžeme počítat eh, eh, s tím, že nás podpoří i soudy. Pokud se týče to, té kolektivní akce, toho kolektivního redresu, tak my už od prvního slyšení v lednu jsme eh, řekli, že eh, máme tři komisaře, Vivianu Redingovou, to je spravedlnost, eh, dále spotřebitel, komisaře pro ochranu spotřebitelů a mě. My jsme zodpovědní za tuto problematiku kolektivních žalob. my možná budeme muset eh, lépe koordinovat svoji činnost na evropské úrovni, ale podstatné je, eh, podstatná je koordinace, eh, poněvadž v různých zemích se vychází z různých právních tradic a my jsme toto projednávali na kolegiu komisařů. Zahájili jsme proces konzultací a na závěr bychom měli jako kolegium komisařů dospět ke společné pozici, jakmile ji budeme mít. Já vám ji dám k dispozici. A eh, bude to vlastně iniciativa eh, soukromého vynucování prostřednictvím kolektivních žalob. Bude to kolegislativní postup. Samozřejmě eh, do detailu ještě nevím, jak to bude probíhat, ale mohu vás ujistit o tom, že my se musíme vyhnout, vyvarovat eh, různých možností zneužití, které existují v jiných systémech. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Dobrý den, pane komisaři. Srdečně vás vítám v tomto výboru. Mám na vás několik otázek týkajících se nového regulačního plánu pro banky ve Španělsku. Asi před třemi týdny pan de Balasias řekl jedné španělské spořitelně, že by se využili veřejné peníze FROPu tak, aby se zaplatili zaměstnanci bank. A že nebyly da, poskytnuty úvěry společnostem. Nyní se ptám komise, nebo se jedná o nekalou soutěž v tomto případě. Co teda komise o tomto smýšlí? A potom ještě jedna otázka. Některé spořitelny dostaly peníze z tohoto záchraného plánu FROP a tady existují úvěry za 4,5%, což je daleko vyšší sazba, než za jakou by to mohly poskytnout banky, které nedostaly žádné finanční prostředky. Je to také nekalá soutěž. Děkuji. Blaho, přeji vám k volbám z minulé neděle. Myslím si, že banky musí samozřejmě platit své zaměstnance. Ale myslím si, že se zde nejedná o nekalou soutěž autorizované, schválené podpory pro finanční ústavy pochází z veřejných prostředků a tady se postupuje podle stanovených pravidel. A jedná se o schválení autorizaci národních programů a také o individuální autorizaci prostřednictvím orgánu komise. Potom existují ještě záruky, podpory pro likviditu na snížení toxických, tedy špatných úvěrů a tak dále. A ve všech případech u vnitrostátních programů v členských státech, tedy pokud tyto existují, a také u individuálních plánů na úrovni EU. Všechny tyto plány musí dodržovat jasná pevná pravidla a sice musí vycházet z hlavních směrů, které byly stanoveny 2008-2009, které nadále platí. Je někdy snadné je dodržovat či rozhodnout, zdali tyto podpory, zdali tato pomoc je kompatibilní s těmito eh, hlavními směry. Někdy to tak snadné není, ale myslím si, že není žádným tajemstvím, že v některých případech se o, těchto, o této pomoci diskutuje. Například jsme diskutovali o jedné německé bance, toto rozhodnutí posléze padlo v květnu 2009 a potom se vedla další diskuse a bylo třeba zahájit řízení. Před dvěma týdny jsem se sešel s příslušnými orgány v Německu, také se zodpovědnými činiteli banky jako takové a společně jsme zvažovali o restrukturalizaci k 15. únoru. Jsou tady různé případy, lehké, snadné i obtížné a i ve Španělsku také existují podobné plány a projekty. Zatím jsme měli spíše jednodušší případy, ale mohou také existovat případy, kde pravidla dodržována nejsou, kdy Španělsko evropské orgány rozhodly o těchto plánech, odsouhlasily tyto plány, které obsahují pro společnosti a ústavy jasné podmínky. Potom existují také plány implementované komisí, které posléze kontrolujeme my, ale u finančních společností, u bank ve Španělsku to bylo tak, že tam bylo pouze málo problémů. Vedly se jednání o určitých aspektech, ale ve srovnání s jinými případy můžeme říci, že španělská situace je jasná a jednoduchá. Takže vnitro státní i individuální plány lze dobře realizovat. Sofie, děkuji paní předsedkyně, děkuji vám pane komisaři za váš úvod. Dnes jsem nebyla eh, dopoledne v dobré náladě, ale když jsem si vyslechla vaše plány, pak se mi nálada zlepšila. A také jsem velice ráda slyšela o šetření, které zahajujete s Googlem. A já se domnívám, že Google je skvělá firma, inovativní, která nabízí služby, které jsme nikdy neměli. Ale také tato sněvovna vyjádřila své znepokojení nad dominantní pozicí Google již několikrát. Já jsem také eh, zorganizovala podobný seminář při, před již třemi, čtyřmi lety. My jsme také museli požádat o e, zjištění, e, zjišťování, e, jak se chová například vyhledávač Google na regionální úrovni. A já vím, že dnes nemůžete nic o tomto případu říci, protože zatím neznáte závěry, ale přesto bych se ráda dozvěděla určité podrobnosti. Například je mi velice nápadné, že to všechno jde strašně pomalu. Komise zareagovala teprve na základě stížnosti. Stížnost byla předložena v únoru 2009 před deseti měsíci. A vy také velice opatrně říkáte, víte, tady nejsou žádné skutečnosti, žádná fakta, eh, která by ukazovala, že je tady něco nesprávného, pouze pracujeme na základě této stížnosti. Jestliže jste, již máte 10 měsíců tuto, stížnosti v, tuto stížnost v ruce, tak víte, o co se jedná. Takže by mě zajímalo, jak, do jaké hloubky hodlá Evropská komise zde jít. A za druhé, druhé, v případě Google Double Click jsme těsně spolupracovali mezi Evropskou komisí a FTC v USA. A já vím, že tento případ je pouze evropský a stížnost jde ze strany evropských společností. A já jsem však přesvědčena, že jste také již hovořil s americkými kolegy a mě by zajímalo, zdali hodláte je také dále informovat. A já opakuji stejnou otázku v této souvislosti. Hodela komise se tím zabývala více dohloubky a nejenom pracovat na základě stížnosti, protože potřebujeme společnosti, jako je Google, ale my potřebujeme také volnou soutěž v této oblasti, protože vyhledávače a všechno v této souvislosti se stává nezbytností. Je to něco jako voda a prout. My to potřebujeme, nemůžeme akceptovat akceptovat, že je tady jeden tak dominantní aktér jako Google, i když jsou samozřejmě dobří. A můžete také říci, že fakta jsou v podstatě surovinou a nelze, aby jenom jedna firma je ovládala. Děkuji. Děkuji. Ano, já chápu, že se vám může zdát, že reagujeme rychle, ale eh, pomalu na, příliš pomalu na tu stížnost. A nebo že byste byla radši, kdybychom reagovali nejenom na základě stížnosti, ale jenom protože víme, jak eh, nějaká firma funguje a prostě bychom zahájili řízení. Ano, to ale není tak jednoduché. Ano, na, na Google se snadno kliká, ale je už těžší pochopit, proč když kliknete, tak vám z toho vypadnou nějaké stránky a jiné ne. Já nejsem expert, ale když experty poslouchám, je mi jasné, že to tak snadné není. A není jednoduché dojít k závěru, že dochází k porušování. A není ani jednoduché eh, dojít k závěru, že žádný problém není. Proto je tu také šetření. Obdrželi jsme množství informací a opravdu mnoho. Od těch, kdo si stěžují, od společnosti jako takové. A teď, když jsme oficiálně zahájili šetření, tak v rámci tohoto řízení možná najdeme budem, dostaneme ještě další informace od třetích stran. Doufám, že tomu tak bude. Jak hluboko chceme kopat, šetřit? Samozřejmě až dokud se nedostaneme k nějakému výsledku, ale někdy ta vůle jít až na doraz není kompatibilní s vůlí uzavřít ten případ za, jeden, jediný měsíc. Bylo by to hezké, ale v těžkém případě vynaložíme všechny nezbytné zdroje, ale tohle není jediný eh, případ, který řešíme. Když se podíváme na všechny ekonomické sektory, kde jsou problémy s hospodářskou soutěží, dokonce i přímo v tomto sektoru inovativních, digitálních aktivit, to není jediný. víme, že některé národní orgány v Evropské unii zahájily sami předběžná řízení. My schromáždíme tyto údaje. Jsme v kontaktu a nadále budeme v kontaktu s našimi americkými protěžky FTC a DOG. A samozřejmě při respektování pravidel důvěrnosti a ochrany údajů nemůžeme úplně otevřít dveře a všechno všem ukázat. Já doufám, že Wikileaks se nezaměří na mé DG. Aspoň doufám. Ale když řešíme něco s individuální společností, tak jsou to určité limity, které musíme respektovat. Když je žádáme o informace. A jinak samozřejmě z věcného hlediska sdílím to, co říkáte. Velmi užitečná nová služba, která skýtá mnoho příležitostí, ale třeba u Google ten podíl tržní v Evropě, v EU, je přes 90%. To nemůžeme ignorovat. A musíme dělat, co můžeme, abychom dotáhli toto řízení, které dnes oficiálně začalo. Děkuji vám. Pan Lange? Ja, vielen Dank. Děkuji, pane komisaře. Eh, především eh, jeden kompliment po pěti letech konkurenční politiky, která se soustředila zejména na média, tak vy jste dnes představil skutečnou konkurenční politiku. To je dobře. To, co se dá dosáhnout v oblasti konkurenční politice, je dosažitelné nejlépe tím, když si komise zachová chladnou hlavu a přiměřeně jedná. Já mám otázku k tématu finanční pomoc ve finančním sektoru. Vzpomínám si, že v dobách paní Krösové trvalo celkem 24 hodin, než se dohodly finanční výpomoci pro banky eh, v Beneluxu. Vy jste po ní nyní zdědil problém zemských bank v Německu. No a nyní eh, jde vlastně o vynaložení státních peněz eh, na restrukturaci banky. A já mám už leta strach, že eh, v tomto rámci se tak trošku nenápadně provádí restrukturalizace německého bankovního sektoru s cílem je z trhu poněkud odstranit. No, eh, mě by zajímalo, jakým způsobem vnímáte nebo vidíte, jak by měl tedy eh, vypadat, jak posuzujete útlum toho, eh, těch pomoc v finančním sektoru. Děkuji, pane Langen. Jak tedy přistupujeme k těm Landesbankám? Teď máme tři případy, restrukturalizační plány pro tři takové banky, které jsou ve fázi vyjednávání. A my jsme rozhodli, ještě hovorují Nile Krusové, s tou jednou Württemberskou Landesbank jsme měli rozhodnutí, které podpořilo restrukturalizaci. A teď ještě pořád vyjednáváme tři případy. Nordlandes Bank a Vestelby. Nemohu předpokládat, kdy to skončí, ale ty tři případy se od sebe liší. Čili jsou tu některé zásady, které jsou stejné, ale já jsem byl minulý týden v Hamburgu, setkal jsem se s orgány té s, uh, orgány a ty jsou, oni jsou vlastně akci, akcionáři. Hovořili jsme o této situaci. Jindy jsem se setkal s bavorskými orgány i s eh, eh, spolkovými orgány je to těžké jednání, doufám, že se nám podaří najít nějaký restrukturalizační eh, plán ve všech případech, včetně té bavorské zemské banky, ale ten restrukturalizační plán nesmí narušovat hospodářskou soutěž nad rámec toho, co je nezbytně nutné při využívání veřejných prostředků pak, že rozdělování břemen musí být uh, spravedlivé a že po restrukturalizaci ta banka musí být života schopná i středně době a dlouhodobě. Doufám, že uspějeme v tomto jednání s bavorskými i spolkovými orgány. Ta Vestelby to je nejtěžší případ. V květnu loňského roku padlo rozhodnutí na Češ, Ovšem došlo k přesunu toxických aktiv v hodnotě 77 miliard do té takzvané špatné banky. A podle našich výpočtů to je, tu je státní pomoc 3,5 nebo 3,4 miliardy eur. A v takovém případě se to musí buď vrátit, nebo další restrukturalizace. A zatím jsme neviděli žádné závazky tý, ohledně splacení této obrovské sumy nebo restrukturalizace, která by měla kompenzovat tuto e, státní pomoc. A když jsem se setkal se všemi zúčastněnými orgány, včetně pana Šojbleho, pana ministra, regionálního ministra e, e Poríní Vesfálska a zástupci banky, tak jsme stanovili deadline do 15. února restrukturalizační plán má být předložen. A my jsme zaslali německým orgánům, jaké prvky by měly v tom restrukturalizačním plánu být zahrnuty. Doufám, že eh, se na něčem shodneme. Ovšem všechny tyto, všechno toto vysvětlení vychází z toho, že problémy existují v různých landesbankách, ale neřešíme ty sektory jako takové ale konkrétní instituce za konkrétních okolností. A každá z těch zemských bank, těch Landesbank, má jiný obchodní model. Ne všechny mají stejný model. Některé z těch modelů jsou naprosto životaschopné, jiné budou vyžadovat změnu. Thank you, Filip. Děkuji, Filip. Pane komisaři, vítám vás, dobrý den. K finančnímu sektoru jste už u jiných sektorů jste již trochu oznámil, co chcete dělat. Eh, co se týče finančního sektoru, tak pár slov k minulosti, něco k budoucnosti. Z minulosti jsme měli zprávu o speciální krizové pomoci do první části 2011, nevím do jaké části 2011, nevím, jak rychle to bude, ale Doufám, že tato zpráva zohlední také modality nejenom přímé pomoci, ale také splácení eh, pomoci se, veřejnému sektoru. Nevím, jestli je tu ještě nějaká pomoc dodatečná, pokud jde o splácení té pomoci. Tak by mě zajímala analýza celého cyklu té pomoci, pokud jde o opatření přijatá státy. A teď k budoucnosti. Sektor finanční má velký vliv, velkou váhu z hlediska hospodářské soutěže ze dvou aspektů. Za prvé, krize způsobila ještě větší koncentraci sektoru, který již měl velkou váhu a již byl dosti koncentrovaný. Takže vzniká nám tady několik institucí, které si de facto vynucují, co chtějí, vynucují si své vlastní pravidla. Třeba pokud jde o trhy s, různ, s různými aktivitami, tak oni e, ty ztráty, které e, mají vzhledem ke své vlastní váže, potom si e, získá, získávají skrz tu pomoc ještě větší váhu. Takže jaká jsou vaše opatření, jaké jsou vaše úvahy na toto téma? A ještě s vaším kolegem, kolegou Barně, jaká opatření by umožnila se pustit do toho problému, které jsou příliš velké na to, abychom je mohli zkrachovat, ale příliš velké na to, aby eh, ten, eh, ten, na druhou stranu příliš velké, aby ten trh byl skutečně funkční kolem nich. Protože finanční odvětví je svým způsobem v konkurenci se všemi dalšími při přilákávání kapitálu. A vzhledem ke své pozici nadále skýtá e, příjmy, které nemůže, kterým se nemůže vyrovnat nějaký třeba výrobce automobilů nebo někdo. Takže když se podíváme na některé prostředky, které by se jinak investovaly do něčeho produktivního, tak jsou eh, v podstatě vysáty finančním průmyslem. Takže chci se zeptat, jestli sdílíte názor, že to je problém hospodářské soutěže a jak ho řešit. Merci, merci beaucoup. Děkuji vám. Pokud jde o tu první část té zprávy, kterou jsem vám ohlásil, a kterou doufám dostaneme před polovinou roku, ale nemůžu to teď úplně stoprocentně říci, tak musí to být samozřejmě dobrá zpráva, takže nemůžu eh, říct, že to bude tedy do, eh, do třeba prvního ledna, nebo do kdy to bude. Ale jsou to dva, dva aspekty. Ty částky té pomoci, za jakých podmínek a co můžeme říct ohledně toho základního poselství a ohledně využití, to znamená účinnosti těch veřejných prostředků. Mnohé k tomu můžou říct totiž členské státy samotné, neboť oni budou uh, ti, kdo budou skutečně vynakládat tyto prostředky. Čili tady je trošku těžké kontrolovat, jak jsou ty prostředky vynaloženy z hlediska té účinnosti. A je sporné, jestli budeme mít všechny informace, které mají členské státy k dispozici protože někdy to spadá do striktní působnosti těchto států, jejich prostoru. Uvidíme. Teď pokud jde o tu koncentraci aktivit. Ano, v jistém smyslu je pravda, že vzhledem k tomu, že bankovní aktivita začíná být podrobena silnější regulaci, a vzhledem k tomu, že některá rozhodnutí přijatá před krizí decentralizovaly některé finanční aktivity, třeba eh, MIFIDem a dalšími nástroji, tak můžeme v některých případech najít případy koncentrace finanční aktivity kolem bank, ale v podstatě mimo bankovní regulaci. Je to ten non-banking sector. A já nejsem sice expert, ale poslouchám ty, kdo jsou experty, kteří vidí, kteří vidí, co se děje. A oni říkají, v budoucnosti, bezprostřední budoucnosti, budeme čelit aktivitami v nebankovním sektoru, které by měly být analyzovány, které je potřeba sledovat z hlediska regulačního i z hlediska hospodářské soutěže. Uvidíme. Nemůžu teď říct, že bychom otvírali nějakou, nějaké řízení, že by to byl nějaký případ konkrétní, ale je to oblast, eh, v níž musíme být opatrní a obezřetní z hlediska jak regulace, tak, eh, tak soutěže. Další aspekt, který jste tady eh, nadnesl, že konkurence, konkurence je samozřejmě dobrá. Když konkurence je i pokud jde o kapitál a přilákání kapitálu, že to existuje na trhu, to není špatné. Kdo bude těm, ten nejkon, nejvíce konkurenceschopný, ten ukousne největší část toho koláče, toho dostupného kapitálu. Když jsme srovnali evropský finanční systém s americkým, tak v anglosaském světě, v zvláště ve Spojených státech, skoro dvě, tři čtvrtiny financování podniků prochází přes kapitálové trhy. Zatímco v Evropě, kontinentální Evropě, je to 25%. A naopak zbytek jde přes bankovní systém. Čili jak to bude rozděleno v budoucnu? Uvidíme, jak se budou věci vyvíjet, jak to bude s restrukturalizací bankovního sektoru, se směrnicí o kapitálových požadavcích číslo 4 a další prvky. Možná, že v kontinentální Evropě bude větší část financování podnikového sektoru dodávána kapitálovými trhy. Uvidíme, jestli budou eh, přes kapitálové trhy možné financovat nekapitálové aktivity, nefinanční aktivity, snížit tak eh, tedy závislost eh, striktní na striktně tom bankovním sektoru. To by byl dobrý vývoj. A byl by to také způsob, jak přilákat kapitál. Ale já nevím, proč by nemohly být evropské společnosti, které budou mít přístup na kapitálový trh za konkurenčních podmínek. Tady by byla do, bylo dobré mít konkurenci. Ano, děkuji, Vicky. Thank you. A really quick... Děkuji. Jenom krátká otázka. Určitě budete souhlasit s tím, že eh, vy, Evropská komise, Evropská, Evropský parlament by eh, měli být dobrým příkladem eh, v prosazování konkurence. Nicméně jsou v naší legislativě případy, kdy naopak konkurenci dusíme. Například na průmyslovém výboru se nyní zabýváme emisními cíly pro automobilový sektor a dá se říci, že eh, momentálně je téměř nemožné, aby výrobci se přesunuli z jednoho segmentu do druhého na automobilovém trhu a to vlastně dusí konkurenci. Moje otázka tedy zní, jak se tomu vyhnout do budoucna. A můžeme spolehat na vás, pane, konkurence, pane, pane komisaři, že budete třímat prapor konkurence? Komisař Almunia. Ano, odpověď zní ano. To samozřejmě je nejenom moje odpovědnost, ale také moje priorita. Všechno, co se rozhodne na úrovni kolegy a komisařů, musí být konsistentní s našimi pravidly a prioritami. Jenomže eh, legislativci jste v konečném efektu vy, takže je to ve vašich rukou. Jestliže náhodou třeba nějaký z našich návrhů nebude stoprocentně konsistentní s tím, co vy považujete za prokonkurenční legislativu, můžete to upravit. Ne, to je spíše e, otázka, jako, e, když se dodatečně zjistí, že jsme tam udělali něco, jak jsme nechtěli. Ano, děkuji, Antony. Děkuji vám, e, pane komisaře. Vy jste tady hovořil o několika věcech, o mnoha, mnoha věcech a já se si zastavit u jednoho bodu. Vy jste hovořil o eh, právních eh, soukromých žalobách. Mělo by to být eh, efektivní, mělo by to být schváleno v spolurozhodováním a je třeba na tom pracovat i hned. Můžete říci nějaký harmonogram přibližně těchto kroků, jak k tomu dospět? Když pan Monty hovořil o zprávě o společném trhu a ne kalé daňové soutěži. To je samozřejmě velice důležitá, důležitý aspekt politiky, eh, ale týká se to samozřejmě i konkurence. Tam, kde daňové náklady eh, jsou skryté, skrytou zátěží, eh, mohou tedy nepozorovaně deformovat konkurenci. Mohou to být eh, určité daňové, eh, daňová politika v určité členské země. Máme mnoho hm, třeba možností, kdy online prodej může být koncentrován v zemích s eh, daňovou výhodou a podobně. Ano, tak pokud se týče Eh, časového harmonogramu k té iniciativě o soukromých žalobách, tak jak bylo řečeno, eh, my zaprvé potřebujeme dospět k dohodě v rámci kolegia komisařů. Pak tedy budeme moci rozhodnout, eh, jak to bude s těmi kolektivními žalobami, a nejenom pokud se týče konkurence, ale také ochrany životního prostředí a tak dále. Pokud totiž nebudeme mít konzistentní představu, jak toto zajistit na celoevropské úrovni, pokud eh, bude možnost kolektivní šalo pouze na úrovni ženských zemí, no tak to nebude skutečně pokrok. My už jsme eh, docela dospěli eh, do určitého pokročilého stádia, nyní jsme ve stádiu veřejných konsultací. Samozřejmě, že o ty se budeme potom opírat při dosahování společného stanoviska ale já momentálně nejsem schopen říct, kdy to nastane. To samozřejmě závisí na všech 27 komisařích. A jakmile toto bude schváleno, tak já věřím, že nenastanou nějaké velké technické problémy při přípravě definitivního textu k tomuto tématu ale eh, bohužel já momentálně nemohu předjímat a eh, říct tady nějaké konkrétní datum, i když bych velice rád. Samozřejmě důležitá bude také spolupráce s parlamentem. No a ten druhý bod, eh, o kterém jste hovořil, ten je také relevantní, a sice nekalá daňová konkurence. To samozřejmě je faktor na trhu a skutečně se mohou eh, investoři rozhodovat, zda tedy investovat tam či tam, podle toho, kde je to pro ně výhodnější z daňového hlediska. Eh, to samozřejmě nemůžeme ignorovat, eh, ani komisa, ani parlament to nemůže ignorovat. Především vzhledem k právní tradici, k případům, které už máme za sebou, tak eh, především pokud dojde k nějakým daňovým unikům porušení daňového práva, tak to se musí vyšetřovat v rámci členské země. Eh, my potřebujeme, aby ovšem měli všichni eh, stejné podmínky, to znamená, aby eh, občané fyzické osoby ve všech českých zemích eh, měli rovný přístup a samozřejmě, že na druhé straně harmonizace v oblasti přímých daní, tak to Nelze to by museli tedy se rozhodnout členské země. To jsou kompetence jednotlivých členských zemí. A dosažení rozhodnutí na evropské úrovni vyžaduje eh, jednohlasnost v radě. Já určitě se s vámi shoduji Eh, s tím, co tedy vlastně <laughs> uděláme, ale momentálně je to ve smlouvě a nedá se s tím nic dělat. Pane komisaři, po fúzi, jakým způsobem konkrétně přeskomáváte, zda jsou splněny vaše předpoklady, že totiž fúze ne povede e, k monopolním poměrům. E, jak to systematicky analyzujete, abyste na to mohli reagovat? Mám zde konkrétní případ. Já e, obvykle z Frankfurtu do Bruselu létám letám letadlem. Ještě donedávna tam letala Lufthansa a Brussels Airlines. Ale nyní Brussels Airlines převzala Lufthansa a ceny minimálně o 50% se zvýšily, eh, služba se nezlepšila, je méně letů a podle mého názoru eh, je to jednoznačné zneužívání eh, praktického monopolu na lince Brusel-Frankfurt a zpět. Já nemám pocit, že by komise to vzala v úvahu já bych skutečně žádal, abyste se zaměřil na tento speciální případ. Eh, za druhé, eh, liberalizace trhu s elektřinou. My jsme předpokládali, že ceny se budou vyvíjet tak, jak jsme to viděli v telekomunikacích, ale eh, my rok za rokem konstatujeme, že tomu právě naopak. Je opět konec roku, a spotřebitelé dostávají opět dopisy, eh, kde je vždycky všechno, eh, všichni, všichni píšou to stejné a sice od 1. ledna bohužel jsme nuceni vám zvýšit ceny, někdy jsou to dvojciferné procentuální částky. A já mám takový dojem, že jsme se snad smířili s tím, že je tady jakýsi oligopol, Eh, který se systematicky zneužívá ke zvyšování cen. Mě by zajímalo stanovisko komise tady k tomuto. Děkuji, pane Klinci. Na této trase Brusel, Frankfurt a zpět. Já jsem dříve byl komisařem pro eh, měnové záležitosti, takže jsem to také několikrát měsíčně využíval. Eh, teď možná se k tomu vrátím, eh, alespoň tedy tak, že se na to zaměřím. To je skutečně, to je zajímavý podnět, já se na to zaměřím. A pokud se týče energie, jak jsem řekl eh, ve svém eh, úvodním proslovu, my jsme Eh, zahájili eh, přeskum toho sektoru a eh, šlo nám o spoustu informací, abychom je získali, o tom, jak funguje naše regulace. A kolegové tady z tohoto sektorového přeskumu vyvodili závěry. My jsme jakožto orgán pro ochranu konkurenčního prostředí, zahájili několik řízení a my v současné době máme otevřenou řadu případů. Například analyzujeme v některých případech sazby za elektřinu, zabýváme se trhem s plynem, trhem s elektřinou, Čili děláme toho skutečně hodně v oblasti energetiky. A v některých eh, případech eh, jsme přijali rozhodnutí, pokud se týče divestic a otevření trhu, eh, snižování vstupních bariér na trh, eliminace zneužívání dominantního postavení. Bohužel energetické ceny. Ceny energie nezávisí pouze na konkurenci, je tam řada dalších faktorů, ale já jsem už hovořil o antitrustovém řízení, o ICT, hovořil jsem o případě Google, o případě platebních služeb, eh, hovořil jsem o kreditních a debitních kartách, také o sektoru telekomunikací, ale samozřejmě mohu mluvit o dalších sektorech a hovořím o energetice. A energetika je klíčová a my velice intenzivně pracujeme a dále takto budeme pracovat na této problematice a pokud bude třeba, tak eh, poprosím výbor Ekon a parlament o spolupráci, poněvadž tady dochází k určitému eh, spolupůsobení mezi eh, veřejným a eh, soukromým sektorem, což samozřejmě energetika je poněkud oříšek, ale my na tom pracujeme. Děkuji vám, pane komisaře. A teď jsem se sama dala na seznam řečníků a ještě pan Lagen se bude chtít vrátit s otázkou. Mě eh, velice zajímalo to, co jste řekl o náležitém postupu due process, což je také jedna z vašich kompetencí. Potěšilo mě, když jste řekl, že se budete zastávat práv firem, tak aby byla plně respektována. Já doufám, že toto se nějakým způsobem profiltruje celým eh, direktorátem pro konkurenci. Poněvadž eh, ještě v nedávné době eh, se to nebo vypadalo tak, že bylo z nelibosti vnímáno, když nějaká firma se odvolala proti vašemu rozhodnutí. Je to samozřejmě, to, o čem hovoříme, je etický kodex, čili tady skutečně nebude docházet eh, k skutečnému eh, ke skutečnému rozdělení, vyšetřování a vynucování. Ale přesto eh, je to otázka, kde je možné komisi kritizovat, poněvadž komise je orgánem, který vyšetřuje a zároveň je soudcem. Takže mm, s tím by se měl něco udělat. Pan komisař? Jak víte, já jsem přislíbil, že budu zlepšovat eh, naše postupy tak, aby byly skutečně řádné. Eh, kdykoliv eh, se mi do roky dostane důkaz, že zlepšení je možné, tak se vydávám tím směrem. V roce 2011 Chceme zveřejnit osvědčené postupy, samozřejmě po konzultacích a běžném postupu, konzultacích se všemi zainteresovanými stranami a pokoušíme se zlepšit transparentnost práva jednotlivých stran, pravidla pro slyšení a budeme mít eh, velice kompetentního člověka, který tím bude pověřen. Čili my jsme skutečně otevřeni a chceme tedy demonstrovat naši otevřenost eh, pro řádné postupy. Ale mnohokrát jsem řekl a nadále budu opakovat, že já nehodlám měnit systém. Náš administrativní systém je stejně dobrý jako jiné systémy. Já si vlastně myslím, že je nejlepší ale každý si myslí, že to jeho je nejlepší samozřejmě. Já se upřímně domnívám, že není důvodu eh, volat po změně našeho systému, po změně pilířů našeho systému. Ta otázka separace. Eh, nevím, jestli eh, víte, že v minulosti, v historii DG.com existovalo toto rozdělení ale nebylo to efektivnější, eh, nebylo to objektivnější vůči stranám než současný systém. Čili problém není tedy v architektuře systému, ale v jeho fungování. Jde o naše, naši transparentnost, naše vztahy k příslušným stranám, informace, které si měníme a tak dále. A já si myslím, že tady jsme dosáhli maximum a také Eh, soudně bylo eh, potvrzeno mnohokrát, že náš systém skutečně plní ty požadavky, eh, které jsou na ně kladeny. Já musím říct, že já nejsem v této oblasti 100% anglosaxon, já jsem prostě anglosasy, já jsem takový, tak někde uprostřed mezi kontinentem a anglosaskem. Pane komisaři, vy jste tady se obrátil na pana Klince a proto vás chtěl, bych se na vás chtěl obrátit také jménem dopisu, který jsme vám zaslali v oblasti Nürburgringu. Tady se to týká podpor, pomoci a také koncesí, tedy licencí. Můžete se tím prosím ještě ve své práci zabývat? Promiňte, pane Langene, já jsem úplně vaši otázku nepochopil, neporozuměl jsem. Existuje jeden případ v Německu, Nürburgring, to je závodní dráha Formule 1, tam se udělaly velké investice v zodpovědnosti či v pravomoci členského státu či federální země a tam došlo k neustálým státním podporám. A my jsme tam napsali vám v této souvislosti dopis a žádáme vás o odpověď. Ano, já vám odpovím písemně. A Takže ano, děkuji vám velice. Myslím si, že toto je závěr naší schůze, našeho setkání a uvidíme se opět v roce 2011. A těšíme se na vaše další informace a také děkujeme vám za vaše podrobné a konkrétní informace. We just got a couple of minutes. Máme několik minutek přestávky, než přijde náš další host, pan Triši. Right, everybody, if you could... Prosím, zaujměte všichni svá místa. A nyní povedeme monetární dialog a proto mezi námi vítám pana prezidenta ECB na dialogu o měnové politice. Nedávno nás pan Triše navštívil 27. září a další bude až 21. března, takže budeme mít zde delší přestávku do našeho dalšího dialogu. Budeme postupovat stejně jako minule. Nejdříve eh, představí pan eh, prezident úvodní prezentaci a potom budeme klást otázky a budeme na ně dostávat odpovědi a budeme postupovat tedy po jedné otázce a odpovědi. Prosím, Klóde, máš slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, od našeho posledního setkání v září se vlády rozhodly, že hodlají zaručit měnovou eh, stabilitu v eurozóně. A jednání s Evropskou komisí spolu s ECB a IMF, který eh, vítáme. Vzhledem k tomuto vývoji bych chtěl ve svém úvodu se chtěl omezit, koncentrovat na dvě témata, na obecnou hospodářskou situaci v eurozóně a na no, nový eh, ekonomicko-politický rámec pro EU a především bych se chtěl zaměřit na eurozónu. Klíčové téma reformy hospodářského řízení je zvlášť důležité. Jak vím pro váš výbor. A já se vyslovím k finanční regulaci. Pokud jde o makroekonomickou situaci eurozóny, tak nedávné průzkumy a data ukázaly pozitivní momentum v oživování v eurozóně. Inflační sazba je na 2,5%. Očekáváme inflaci, že bude eh, kolem této úrovně několik měsíců před tím, před eh, tím, než by se mohla zmírnit pro konec roku. Inflační očekávání eh, v střednědobém a dlouhodobém období jsou plně v souladu s naším cílem, aby byly kolem 2%. A naše měnová analýza potvrzuje, že inflační tlaky jsou nadále omezené, což se odráží v nízkém růstu půjčovaných peněz. Růst půjček pro nefinanční korporace v rané fázi letošního roku znovu začal vykazovat rostoucí trend a růst půjček domácnostem zůstal pozitivní. Pokud jde o hodnocení měnové eh, politiky, postoje k měnové politice, tak za dva dny bude další zasedání řídící rady příští, tedy ve čtvrtek a já nemůžu um, předjímat uh, názory bankovní rady, ale jistě víte lépe než kdokoliv jiný, že to je jasné, ale každopádně, že všechna tato rozhodnutí budou přijata tak, abychom zachovali eh, cenovou stabilitu v eurozóně ve střednědobém horizontu. Nyní pár slov o směných kurzech, čili o vývoji měn. Myslíme si, že není potřeba používat ten výraz měnová válka. Nepotřebujeme žádné války, potřebujeme další spolupráci jsou tu dvě témata, která musíme vážně řešit. Za prvé existuje vztah mezi těmi uh, eh, flotujícími volně směnými uh, měnami jako euro, jen, um, britská libra, kanadský dolar a tak dále. A v případě eura uh, tak ty měny Eh, které předcházely euro, tak byly floatingové od eh, vlastně 70. let Bretton Woodského systému. A ta volatilita může mít negativní dopady na ekonomickou a finanční stabilitu. Druhé téma je, že uh, ty nové rostoucí ekonomiky Eh, mají často politiku, která není dosti flexibilní a G20 přijala opatření k více flexibilním eh, směným kurzům, včetně zhodnocení jejich měn vizaví dalším světovým měnám, což je i v zájmu těchto samotných ekonomik a v zájmu mezinárodního společenství jako celku. K reformě eh, ekonomické zprávy ECB je zodpovědná za tu část M v EMU, to znamená měnovou, eh, a měnový aspekt Evropské měnové unie, eh, ekonomické a měnové unie. Ale je tu také to Ečko, a vy chcete a zabýváte se ekonomickou zprávou. Já jsem minulý týden na plenárním, byl na plenární zasedání, byli tam Eh, konstatováno, že návrhy komise představují zlepšení eh, stávajícího rámce pro eh, evropské členské státy i mimo eurozónu, ale tyto návrhy nejsou dostatečně odvážné, aby mohly dostatečně konsolidovat a posílit fungování Evrop- ekonomické a měnové unie lepší fungování ekonomické unie je stěžejní pro zajištění dlouhodobé stability, prosperity a vyváženého hospodářského vývoje eurozóny. Rada i parlament zahájili legislativní práci a já se teď vyjádřím k těm navrženým právním aktům. Pokud jde o fiskální aspekty a pak stability a růstu a jeho preventivní část, tak návrh komise jde správným směrem v celé řadě otázek a my v principu souhlasíme s přístupem definice opatrné fiskální politiky na základě výdajů a růstu, ale pro implementaci tohoto přístupu ještě potřebují být dodány některé podrobnosti a my si myslíme, že eh, ten ty limity odchýlení se od eh, opatrné politiky by neměly být eh, příliš velké. Pokud jde o druhou inovaci, tak to je operacionalizace dluhového kritéria na základě eh, číselně stanovených kritérií či benchmarků, ale tyto tyto uh, ukazatele, ty benchmarky nebyly dostatečně uh, striktně navrženy, dostatečně ambiciozně. Ten prostor k zásahům je omezen na nezbytné minimum, musí být omezen na nezbytné minimum. A dále potřebujeme eh, jak vynucování, tak sankce v finanční oblasti a rozhodovací postupy, právo iniciativy pro komise, eh, před, předkládání návrhu a eh, ta takzvaná reverzní většina, to jde správným směrem, vytváří to kvázi automatický režim. Ale máme určité obavy, pokud jde o e, konkrétní e, opatření, e, kdy nad rámec určitého, kdy kromě kdy by bylo možné tyto sankce pořád ještě zrušit a to ovlivňuje ex ante účinnost toho nového rámce. A ECB má vážné pochybnosti také ohledně dalších výjimek v případě takzvaného závažného ekonomického útlumu. To, eh, a že to by, by mělo být opět specifikováno a stanoveno ex ante. Potřebujeme více nezávislých hodnocení. Musíme posílit nezávislost eh, dozoru tím, že ještě více posílíme interní eh, procedury komise a ustavíme nezávislý orgán takzvaných moudrých na evropské úrovni, který by hodnotil právě tento celý dozorčí rámec. Ty otázky se dostatečně v návrhu komise neřeší. A konečně evropské závazky jsou zároveň národními závazky. A samozřejmě budou podrobovány kontinuálnímu přeskumu. A i když v navrhovaných minimálních eh, standardech eh, jsou stanovená absolutní minima. Například směrnice by mohla být ambiciozní, pokud se týče nezávislých prognoz a posuzování fiskálních politik a o, eh, v oblasti transpozičních termínů do národních legislativ. Nyní k makroekonomickým imbalancím. My pracujeme na makroekonomickém rámce pro EU a pro eurozónu a tím se uzavírá významná mezera. A sice jde o mikrofinanční, eh, makrofinanční stabilitu makroekonomická stabilita by měla být eh, soustředěna na členské země, které konzistentně eh, jsou ve ztrátě a mají velké deficity. Za druhé je třeba jasně indikovat eh, problémy podle jasně stanovených eh, Prahů, jinak eh, nebude mít debata smysl. Dále postupy by měly zajistit ten navázání toho scoreboardu eh, přímějším způsobem k nezávislým přeskumům a přeskuma, přeskumování ze strany komise a zároveň pokud se týče ECB pravomocí v eurozóně a e, v zeměch systému ERM2. Dále, e, tehdy, když e, členské země opakovaně neplní kritéria, teprve tehdy nastupuje řízení a to je pozdě. A dále máme zde rizika, že budou požadavky Eh, z členských eh, zemí na zmírnění sankcí eh, z důvodu současné ekonomické situace. Já tedy věřím, že parlament včas přijde s ambiciozním legislativním balíčkem a že zajistí dostatečný právní rámec pro fiskální konsolidaci a vyrovnání makroekonomické nerovnováhy zejména v oblasti eurozóny. A ještě několik málo slov eh, k evropskému mechanismu stability, eh, jak o tom hovořila euroskupina v neděli. Víte, že od 28.10. jsem eh, vyzval vlády, aby byla situace jasná a, aby, a jednoznačná, až bu, a řekl jsem, že zcela jasně, že eurozóna bude postupovat konzistentně s politikou IMF a pokud se týče zapojení privátního sektoru, tak i zde je dobré toto vyjasnit. Ještě bych k tomu dodal několik málo poznámek a sice k finančnímu sektoru. Zde bylo dosaženo pokroku od přijetí poslední eh, regulatorní reformy a také její prosazování na úrovni lídrů eh, G20, setkání ministrů a eh, šéfů vlád. Toto posílilo závazky všech globálních účastníků reformy pro posilování robustnosti finančního systému pokročili vpřed. A já tady mám tři body. Za prvé, první rámec, tak jak byl schválen centrálními bankami, je eh, proto, eh, aby eh, Bazilej 2 posílila to, co je třeba posílit a samozřejmě při respektování specifik Evropské unie. Aby to bylo všechno konzistentní s Bazilejí 2, tedy CRD 4. Eh, dohodli jsme se také na přechodném období. Pokud se týče alternativních investičních fondů a směrnice o jejich manažerech, chtěl bych zdůraznit důležitost Eh, vytvoření konvergentního dohledu v Evropské unii a na západě vůbec, tak, aby byla, byly rovné podmínky pro všechny. Dále eh, v prostoru máme pořád několik regulačních iniciativ, jak mezinárodních, tak evropských. A tady je třeba zajistit, aby jejich celkový dopad eh, měl výsledky bez omezení e, e, ekonomického Eh, sotavení. Eh, pokud se týče ekonomického dozoru, eh, což se týká ESRB a ESA, my se snažíme zajistit jejich spolupráci, která bude hladká. Nyní konstruktivně analyzujeme systémová rizika. Já věřím, že ESRB tak jak to dohodl parlament, jak s tím eh, souhlasil parlament, eh, má velký potenciál a zejména eh, tedy posílí pravomoce národních orgánů v Evropské unii pro zajištění stability systému jako takového. Děkuji vám. Chci poslancům připomenout, že jsme již pořadí poslanců naplánovali. Nejdříve začneme EPP a Jean-Paul Gozes. Děkuji vám, paní. Děkuji vám, paní předsedkyně. V této době na vaší pozici není snadné zodpovídat některé dotazy, a to z evidentních důvodů, že to může mít dopady na finanční trhy. Ale dobrá, budu snít, jako by tu nikdo nebyl, porozím, prostě položím jen tak rychle ty tři otázky, které si možná kladou i občané. Máte nějaký, nějakou odpověď na obavy z dominového efektu v eurozóně? Dále, možnost restrukturalizace dluhu v zemích eurozóny. Je to pořád tabu? A třetí otázka jaký je postoj ECB týkající se stávající diskuze v euroskupině o rozdílu mezi produktivitou a konkurenceschopností mezi jednotlivými skupinami členských států. Děkuji. To je vše z mé strany. Vous, avez le droit de rêver, mais pas moi, si je Jistě, vy můžete snít, já si to dovolit nemůžu. Já bych řekl následující. My sami, a vy jste toho konec konců stále svědky, šestkrát za rok průměrně, když se eh, setkáváme, jsme vždy konstatovali, že pak růstu a stability a ten dozor, který z toho vyplývá, je základem evropské a měnové unie. My zodpovídáme za EMU, a, ale ti, kdo skutečně zodpovídají za e, e, Evropskou a, eh, měnovou unii, jsou vlády států. A při vzniku eura až do roku 2004, kdy několik zemí chtělo oslabit pakt růstu a stability, mezi nimi i vaše, pane Gozes, a byly to v podstatě všechny ty velké země. My jsme řekli, že to byla chyba a že to byla vážná chyba. Že EMU, hospodářská měnová unie, vyžaduje oba pilíře. Ten hospodářský je ten měnový. Ale nakonec jsme bojovali, dostalo se to před Eh, Evropský tribunál a Evropský soud a z toho vzešl nějaký výsledek, ale de facto to byla konfliktní situace. My pořád říkáme to tež. Ve jménu bankovní rady, rady guvernérů, máme grave concerns, čili vážné uh, obavy. To bylo v roce 2005. Ohledně toho nového paktu. A neustále znovu jsme říkali, je nezbytné posílit dohled. A to nejenom dohled nad rozpočtovou politikou, což to, co teď říkáme, je samozřejmě s výhodou eh, toho času, který již uběhl od té doby, ale kdy teď z této perspektivy to vypadá úplně nepochopitelně. To rozhodnutí, které tehdy padlo. Musíme se také udělat na jednotkovou cenu produkce, na indikátory konkurenceschopnosti a na případnou eh, případné nerovnováhy na národní úrovni mezi různými státy eurozóny. Tohle je jasné. Vlády se mi, zdá se mi, vědomi si toho, co se stalo a tváří v tvář nelehké situaci, přijímají Nyní rozhodnutí, které považují za vhodné. A je to možná trošku podceněné pozorovateli. Je, dochází tu k určitému podcenění ze strany pozorovatelů, podcenění toho odhodlání výkonných aktérů, od podcenění eh, odhodlání kolegia eh, euroskupiny a samozřejmě rady tak, jako takové 27 států. Opravdu je, jde tu o toto podcenění, které je značné. A to není nic nového. Vždy jsme svědky toho, že pozorovatelé těžko chápou mechanizmy, rozhodovací mechanismy v Evropě. A tohle není žádný sen, to je realita. Já nevěřím tomu, že by finanční stabilita eh, eurozóny mohla být nějakým způsobem ohrožena či spochybněna. Ne nějakým vážným způsobem. Samozřejmě je tu problém, ale já myslím, že nemůže, být, nemůže dojít k vážnému ohrožení nebo spochybnění. A pokud jde o otázku implikace soukromého sektoru, tak já jsem sám říkal, že je nezbytné, abychom vyjasnili situaci. Ta situace byla vyjasněna v průběhu minulého víkendu. Evropané nemají ani méně, ani více pravidel, než existují na světové úrovni, o, pokud jde o soukromý sektor. A žádný Evropán neříká nic jiného, než že ty dvě země, kterým pomáháme, jsou e, e, země, které ne, že by byly insolventní, ale potřebují určitou pomoc s přizpůsobením se. A samozřejmě eh, to je eh, eh, situace, která by se vztahovala na jakoukoliv zemi v Evropě. Ale chci dozat ještě něco. Pozorovatelé. Také možná nesprávně zhodnotili to, co se v Evropě skutečně dělá. Tady jsou, chci zmínit několik bodů, kde dochází opět k takovému to Eh, podhodnocení situace. Všechny evropské země následují programy stabilizace a eh, rozpočtového ozdravení. A dokonce v míře, která je lepší než v jiných, u jiných vyspělých zemí světa. Když se podíváme na eurozónu, třeba v roce 2010 ten celý deficit byl přes 6% HDP, zatímco ve Spojených státech je to přes 11%. Deficit Japonska je 9,7% HDP. Takže jenom abychom si tady dali nějak pár údajů. V roce 2011 v eurozóně jsme měli v konsolidované zóně zhruba přes 4,6%, zatímco ve Spojených státech to bylo skoro 9% a podobně tomu i v Japonsku. A tohle není dostatečně oceněno. Druhá skutečnost. Evropská ekonomika neustále překvapuje tím, že je o něco nebo dokonce výrazně eh, dynamičtější od eh, doby návratu k růstu. A to je fakt. Některé země, a nejsou to nevýznamné země, mají ú, kdy, úroveň eh, třeba toho indikátoru IFO institutu, který je dokonce nejvyšší od té doby té krize. Samozřejmě hovořím o Německu, které představuje eh, přes 30 eh, eh, HDP eurozóny. Ale pozitivní překvapení byla i jinde v eurozóně. A ještě další bod, který je rovněž důležitý. Máme nástroje, které jsme již uplatnili a které fungují. A to je opět něco, co se prokázalo minulý víkend. A v tuto chvíli chci jenom říct, že my vydáváme měnu, která se nazývá euro, která si udržela svou hodnotu lépe než jiné měny v průběhu uplynulého období. A to je prvek, který nelze podceňovat. A my vydáváme tuto měnu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. To byly zásadní otázky, které také vyžadovaly zásadní odpověď. Myslím si, že bychom se měli eh, pokusit postupovat kompaktněji a konkrétněji, tak abychom všechno stihli. A nyní další otázka, pan Gacias Magio. Děkuji, paní předsedkyně. Pane prezidente, musím vás, se vás něco zeptat. Samozřejmě odpovědět nemusíte. Ptám se, zdali mimořádná opatření týkající se likvidity budou nadále pokračovat do roku 2012. Mají se stále ještě financovat z veřejných prostředků. Uh, a možná, že bychom si k tomuto také měli vyslechnout váš názor, do jaké míry by se měli také na záchraně podílet soukromí investoři od roku 2012. Nejdříve jste byl proti a v radě se tento týden schválilo, že se bude postupovat ad hoc a já si myslím, že to je věc, která není úplně jistá a mne by zajímalo, zdali stále nejste touto ideou nadšen. For, for Děkuji vám za vaši otázku. Já již jsem řekl, že se budeme zabývat měnovou politikou za dva dny a já nemohu předpokládat, předjímat rozhodnutí řídící rady. My toto platí platí také pro situaci v měnové politice a také to platí pro další prvky v rámci měnové politiky. To jsou takzvané nestandardní metody či opatření. Já chci říci, že my máme měnovou politiku, která se zabývá stabilitou, ale potom máme nestandardní opatření, která jsou uplatňována, když potřebujeme, aby měnová politika a také další e, mechanismy lépe fungovaly, jestliže existují potíže na trhu a s prosazením například úrokových sazeb. Já bych v této souvislosti chtěl říci, že před chvílí se hovořilo o tom, že to bylo jasné vyjasnění nejenom e, pro současnou situaci, ale týká se to především budoucího stálého mechanismu. Tento budoucí stálý e, mechanismus bude také v souladu s politikou MF, MMF a bude aplikovat politiku MMF, Mezinárodního měnového fondu, protože e, tady ne bylo jasné, zdali budeme mít jiný koncept než ten, který se uplatňuje jinde na světě. Takže my také budeme samozřejmě se starat o investory v Evropě. Je důležité, aby tato dvojznačnost, která trvala jeden měsíc, byla odstraněna a byly stanoveny jasné normy. Toto považuji za velice užitečné a myslím si, že v průběhu to, tohoto měsíce věc jasná nebyla a nyní se všechno vyjasnilo. Werner Langen, pan Langen, vaše otázka, prosím. Děkuji, pane prezidente, já jsem právě hovořil se sousedkou, ale chtěl bych položit otázku, která zde padla v průběhu dopolední debaty o derivátech. A tato otázka se také týká záchranného dešníku a to je přístup eh, k finančním prostředkům centrálních bank. Na jedné straně se požaduje, pokud se týče zúčtovacích míst, aby měli mít e, bankovní licenci a nebo přístup k centrálním prostředkům, tak aby se mohla zvážit rizika. A v této souvislosti vzniká otázka, zdali u záchranného fondu pro euro, neboť vy jste také zakupovali miliardové státní obligace, to bylo také kritizováno a mne by zajímalo, zdali v rámci tohoto záchraného fondu který se nyní testuje a nyní to vypadá, že ještě není všemu konec po Řecku a Irsku. Takže mě by zajímalo, zdali podle článku 125, který zakazuje nákup a také zakazuje e, nákup státních dluhů a obligací, takže mě by zajímalo, zdali vidí vidíte možnost, aby Evropská centrální banka tento záchytný deštník či tuto záchranou síť by mohl financovat. Takže eh, já to o tom hovořím proto, protože FED šla jinou cestou. Nakoupila také státní obligace a tím zvýšila oběh peněz a tím se zvýšilo nebezpečí inflace. Jak vidíte tyto věci? To znamená clearingová centra v souvislosti deriváty a potom také z hlediska přístupu k centrálním financím. Thank you very much. Uh, Děkuji vám. To je velice důležitá otázka. Eh, vlastně důležité otázky, eh, protože tady zaznělo více otázek a problémů v tom, co jste řekl. Eh, byly to tak clearingová centra a jejich napojení či nenapojení na likviditu centrální bank, což je samostatná otázka. Dále musíme říci, že to je v podstatě globální Eh, koncept. My vlastně musíme aplikovat také na lokální úrovni stejná pravidla jako kliniková centra, čili o tom se také jednalo na úrovni centrálních bank, těch eh, největších eh, centrálních bank vyspělého a rozvojového světa. To je otázka sama o sobě. Pak je tady otázka, jestli jsem tomu správně rozuměl, o našeho programu Eh, nakupování eh, bondů. To je jedno z nestandardních opatření, eh, pro které jsme se rozhodli. Já k tomu nemohu, nic, nemohu nic více říci, tak toto rozhodla bankovní rada. My jsme se takto rozhodli, poněvadž jsme se domnívali, že transmisní kanál monetární politiky byl natolik oslaben, Eh, že jsme potřebovali opatření, jak obnovit jeho fungování. A jak víte, eh, nemění se tedy monetární politika. My používáme tu likviditu, eh, která je dána nebo pochází z tohoto programu. To jsme udělali dnes a budeme to tak dělat po týdnech. Uvidíme, jak dopadne rozhodnutí budoucí, ale je to eh, prostě na našem rozhodování. Ten program totiž dále pokračuje. Dále jste se ptal, jestli budeme schopni sami refinancovat záchranné fondy. Eh, to musím říct toto. Eh, záchranné fondy, které existují, jsou plně funkční. Bylo o tom rozhodnuto v květnu a nyní poprvé eh, začíná fungovat, poněvadž eh, za Řecka to ještě nebylo, to nebyl koncert ISSF, eh, čili ten IFSF teď konečně funguje, ale my to samozřejmě nefinancujeme. To je nástroj, který je v rukou vlád. A já bych řekl, že to je vlastně moje odpověď na vaši otázku. Děkuji. Děkuji, Edwarde. Uh, eh, paní předsedkyně, eh, pane předsedo bankovní rady, byste jasně řekl, že ta politika je v rukou jak eh, Evropské centrální banky, to je tam měnová, měnová politika, a dále vlády mají v rukou ekonomickou politiku. Mně se Eh, líbí to, že u eh, centrální banky ve Spojených státech je centrálním objektivem inflace a všechny ostatní jsou méně eh, důležité. A samozřejmě ekonomická politika, ta se zaměřuje na další cíle a to je v rukou vlád. A my nyní před sebou máme balíček ekonomické zprávy což je balíček podobný fungování centrální banky a zabývá se prevencí a řešením zadluženosti. Otázka tedy zní, jak se podle vás ekonomická politika napojuje nebo spojuje souvisí s dalšími e, cíly, jako je růst, zaměstnanost, balíček 2020? I komise totiž říká parlamentu, Eh, nezabývejte se eh, nebo nevnímejte tento balíček ekonomického řízení jako vánoční stromeček, eh, prostě je to jasně definováno. Možná tedy, kdybyste k tomu mohl říci svůj názor. Dobrá, já se vám pokusím říct, jak to vnímám já. Ta koncepce ekonomické zprávy, na které se právě pracuje, je otázka, pro zajištění dlouhodobého a hodně dlouhodobého fungování Evropy, té 27, případně 17 eh, člené, brzy 17 člené eurozóny. Samozřejmě eh, my stavíme na minulých zkušenostech a není to nic krátkodobého, je to skutečně dlouhodobá záležitost kde se snažíme přijít na to, jak řídit ekonomiku eh, Evropské sedma dvacítky, eh, to znamená 500 eh, milionů lidí a případně víc než 350 milionů v eurozóně. A myšlenka je tady, je to myšlenka permanentního systému, který samozřejmě umožní v případě, že nám dobře nefunguje dozor, ale to vychází z předpokladu, že eh, s tím, jak jsme se to naučili bolestnými zkušenostmi, nebo ještě se to učíme v dnešní době, tak pravděpodobnost toho, že by jednotlivé ekonomiky a jednotlivé země a eh, to kolegium, které bude eh, toto všechno dozorovat, že by tedy eh, opět narazil na staré problémy, eh, tak já tedy vycházím eh, z předpokladu, že ten nový systém bude fungovat. My chceme co nejodvážnější řízení ekonomiky. To je, to je skutečně kapitální síla. A my prostě nechceme, aby se to zanedbávalo. To nesouvisí přímo s zvládáním následků krize, o kterém jste hovořil, a s fungováním IFSF a hm, fungováním budoucího nového mechanismu. Ale ještě bych na závěr řekl jednu věc. Všechny rozvinuté ekonomiky eh, momentálně zvažují poučení eh, z krize. Oni skutečně sami, tyto velké ekonomiky, nyní jsou v fázi reflexe, uvažují, co změnit, tak aby makroekonomickou politiku zdokonalili. My jsme skutečně pod tím nejsilnějším tlakem od konce druhé světové války, možná první světové války, eh, přičemž se nám podařilo vyhnout druhé velké depresi, poněvadž jsme dostatečně dobře rozhodovali. Dobře, já... Já jsem tady eh, spočítala celou řadu dalších řečníků a budeme muset počítat minuty a další otázka je od paní Eliza Ferrero. Portugalsky. Paní předsedkyně, děkuji vám za udělení slova. Moje hlavní otázka se týká mechanismu finanční stability. Tento mechanismus pracuje, ale ne dosahuje svých cílů. Také se musí rozšířit na další země, ale nevypadá to, že trhy opět získaly důvěru. A proto se chci zeptat pana prezidenta Trišeta, proč bank banka sice byla stabilním prvkem, ale proč nefunguje tento mechanismus, který byl vytvořen? Ten to mechanismus nezvážil úplně také účast soukromých investorů. Byla to taková padořena skřínka. Co si o tom myslíte, protože já si myslím, že tak, aby země zvládly své deficity, tak musí také umožnit určité dluhy. A přebytek není zohledněn, protože země v eurozóně mají různou míru produktivity a možná, že bychom také měli radikálněji smýšlet o budoucnosti Evropy. Já si myslím, že hlavní věc byla a je vždy tou, že tady máme relativní konkurenceschopnost, kterou musíme přesně sledovat a monitorovat. Já si my jsem slyšel, já už jsem o tom hovořil na několika slyšeních, my jsme v jednotné zóně, máme jednotný společný trh a měnu, které je cenově stabilní kolem 2% posledních 12 letech a také očekáváme podobnou stabilitu v následujících deseti letech. To je třeba, aby toto všechny vlády, z eh, parlamenty a také sociální partneři dobře chápali, protože toto je věc zásadní. My jsme, se pohybujeme v rámci jedné ekonomiky, podniky a my tady máme také nominální pohyb, protože víme, že nominální stabilita a také měnová stabilita probíhá, tak jak jsem řekl, doposud jsme měli 1,97. Všechny rozhodnutí toto musí zohledňovat a ať je míra produktivity jakkoliv vysoká, a tady máme rozdílnost, rozdíly v produktivitě, takže ať je jakákoliv míra produktivity, tak musíte také přizpůsobit svého mí, úroveň svých mest a platů tak, aby to všechno eh, bylo konzistentní. A tak se to musí dělat vždy, jestliže patříte do určitého klubu, tentokrát je to no eh, eurozóna. Takže opravdu je třeba postarat se o to, aby firmy byly konkurenceschopné. Ano, jenom na vysvětlení. Musíme to nyní dostat do čtyřminutového slotu. Já nechám eh, tedy Eh, stopky zapnuté. Silvi, děkuji. Parlament se snaží zhostit se svých zodpovědností, víme, co všechno udělali členské státy euroskupiny, čili nás nemusíte přesvědčovat. Já ale sleduji trhy. A když říká, že jsme se poučili od eh, největší krize od první světové války, tak bych byla ráda, kdybychom zašli trochu dál. Vy nám dáváte konsolidované údaje, na straně druhé víme, že existují národní politiky, které nadále zůstávají a že všechny ty systémy, e, máme tady měnovou e, e, unii a přitom na ekonomické stránce to není. Vy říkáte, že máme rovné podmínky, máme fiskální podmínky, nebo podmínky ceny mzdových nákladů, ceny práce a to všechno není jednotné. Takže když budeme sledovat, tedy měli bychom sledovat ty rozdíly, než dojde k nějaké konsolidaci na evropské úrovni. A e, jedna věc mě zaujala. Rada má teď trošku tendenci omezovat, jak se jí to hodí, kompetence Evropského parlamentu. Třeba text, který distribuovala ECB, jakožto příspěvek k tomu balíčku. A v tom textu i ve sdělení komise z loňského května, tam je určitý aspekt vyřešení krize. Tento aspekt, tam to vypadalo, že jak, teď se nám říká, jako kdybychom my nebyli součástí toho balíčku. A rada říká, my se, my se s tím vypořádáme sami. Já si myslím, že v tomto balíčku, v případě řešení krize, eh, by to mělo být zohledněno lépe a je tu také otázka toho, abychom věděli, jak budeme eh, také ozdravovat bankovní sektor v Evropě. A já už končím, ale tohle je zajímavé. Musíme využít toho, že pan Treše je s námi. Takže v tuto chvíli, jestli nepotřebujeme také do toho balíčku ještě připojit e, otázku ozdravění bank, protože podle mě se to nestalo. Pořád e, to stojí víc a víc peněz daňové poplatníky. Děkuji. Takže první připomínce. Ano, prvně, plně souhlasím. My sami máme za to, že návrh komise je nedostatečný. Víme, že rada Eh, tady svým způsobem jde zpátky, pokud jde o, oproti návrhu komise. A já souhlasím. Sám jsem hovořil, že o, o kvazi eh, rozpočtové federaci. Máme měnovou federaci a potřebujeme jakousi kvázi, jakoby tady eh, tedy unii rozpočtovou něco, co je posílené oproti tomu, co máme, protože to, co zatím máme, neodpovídá realitě situace, v které se nacházíme. A to je situace, pro kterou potřebujeme takovouto kvázi rozpočtovou federaci. Pokud jde o řešení e, krize, a tady hovořím od srdce, měli jsme už tolik problémů získat nějaká vyjasnění, že já bych nerad znovu otvíral pandořinu skřínku. Upřímně řečeno. Já samozřejmě jsem plně závislý na posudku parlamentu a na jeho dobré vůli, ale o, osobně bych eh, se spíš klonil k opatrnosti. K bankám. Ano, jistě byli jsme svědky přijetí důležitých opatření o na výzr, výrazném e, přeskumu a revizi, i když to možná nebylo to, co jste měla na mysli přímo vy, ale teď bychom, máme ESAs, máme uh, tu, jak ten plán e, pro prudenční opatření a tak dále, takže pokračujme v tom dál. Děkuji. Děkuji. Nyní Dirk Epping. Já budu hovořit eh, nizozemsky, pokud dovolíte. A mám dotaz týkající se Belgie. Jak víte, v Belgii existuje značná politická nejistota. Je tu vláda, která pět let se zabývá každodenním během, ale není to skutečná eh, platná vláda, lidé teď začínají hovořit o tom, jestli Belgie bude nadále existovat. Já ne, že by, to, to je jenom konstatování skutečnosti. Čili jak je to s Belgií a s jejím vztahem na, kapita, ke kapita, na kapitálové trhy? V Belgii máme 3,5 5% a te, tento růst, ten, to, toto číslo roste. Po, Čili jaký, je, eh, jaký vidíte vztah mezi touto politickou nejistotou v Belgii a finančními trhy, kdy investoři chtějí, aby eh, byla tato nejistota odstraněna? K tomu bych jen řekl, že my samozřejmě vedlivě sledujeme, co se děje ve všech zemích. A jde o to, že respektujeme fungování eh, našich demokracií a já nemám tudíž nic, co dodat ohledně politických diskuzí ve vaší zemi, k tomu se vyslovovat nebudu. Ale v mnoha zemích vidíme, jak demokracie funguje, ale vidíme, že je tu důležitý problém v které mají nejdůležitější roli poslanci. A to je otázka zastoupení našich občanů a jejich informovanosti. Informovanosti o tom, co se děje, jak svět opravdu funguje. Tato potřeba posílené spolu eh, informovanosti, to je něco, co se nabízí a co je potřeba řešit. Děkuji, Filip. Pane prezidente, děkuji. Eh, a díky, že jste znovu v našem středu. My v Evropě sedíme na kupě dluhů soukromých i veřejných. To není zdravá situace, musí se to ozdravit. V roce 2008 a pak 2009 s Řeckem, tedy 2010 a Irskem, vlastně jsme třikrát uh, přispěchali na záchranu bank. Ale ti, kdo si půjčují, eh, mají zodpovědnost i ti, kdo jim půjčují. A ti, kdo to vždycky odnesou a zaplatí, to jsou daňoví poplatníci těch zemí, které byly nejvíce postiženy finančními trhy, finanční krizí. Myslíte si, že je spravedlivé to řešit tímto způsobem? Můžeme říkat, ano, ekonomika běží a tak dále. No dobrá, 27 členských států že údajně přijalo úsporná opatření. To není pravda, ne všech 27, ale ten efekt zatím jsme ještě plně nepocítili a tam, kde jsme ho pocítili, tam se nedá říct, že by ekonomika běžela jako na drátku. Takže já se ptám, jestli tato opatření nejsou vlastně kontraproduktivní a jestli nejsou deflační. A poslední připomínka. Je tady eh, určitý rozdíl mezi vaším výzvou eh, co největší ambice a odvahu pokud jde o ekonomickou stránku věci, ale jste daleko opatrnější, pokud jde o domestikaci tedy toho dalšího aspektu, to znamená finančního sektoru. Protože pokud jde třeba o transakční daň nebo finanční regulaci, tak tam už se nedá říct, že by ECB nás vybízela, abychom byli extrémně ambiciozní. Tam se zdá, jako bych jsem uh, zúrazňoval jen něco a všechno ostatní bylo na obtíž. Děkuji. Takže já začnu od konce a skončím prvním dotazem. To, že ekonomiky, některé ekonomiky neběží příliš dobře, Oni možná běželi trošku moc dobře. Nezapomínejme, že jsme v situaci, kdy máme pravý opak e, situace na, u, při vzniku eura. Některé ekonomiky, které se hodně snažily, aby obnovili tu svoji konkurenceschopnost. A tehdy se říkalo, to je jako závaží na noze a brzdí nás to a tak. A jiné ekonomiky, kterým se teď nedaří, těm se tehdy se zdařilo trošku možná až moc dobře. A vy víte, o jakých ekonomikách tady mluvím. Takže tady jde o určitou kompenzaci mezi těmi, kterým se teď daří lépe, předtím se jim tolik nedařilo a obráceně předtím se jich, eh, jim dařilo příliš dobře možná a teď se musí trošku přizpůsobit. A já nechci vyvolávat dojem, že bychom usínali na Vavřínech. Ne, na usínání na Vavřínech není čas a časy jsou opravdu nelehké. Ale v oblasti reálné ekonomiky nemohu než říci, že až dosud, než došlo tedy k, k tomu obnovení růstu, po té depresi, po té recesi tedy, nejvýznamnější od druhé světové války, tak od té doby máme v úvozovkách dvě dobrá před, překvapení oproti předpovědím. Ano, nic dalšího, ale přece jenom je to trochu lepší, než se čekalo. Měsíc od měsíce. Uvidíme, co dál. Uvidíme, jak to bude s dalšími předpověďmi, které publikujeme za dva dny. Ale aspoň do, až dosud tomu tak bylo. A pokud jde o vaší připomínku, která přišla hned poté, to se týkalo... Ano, tedy celkem za to, že tady vyzývám k úsilí, v některých oblastech ne v jiných. Musíme si to říct jasně. To je opravdu důležité vyjasnit, bez jakékoliv dvojznačnosti. Když říkáte, že je potřeba, aby jaksi zaplatili i ti věřitele, co to znamená? Ti, kdo eh, mají důvěru v trhy, musí ztratit peníze a ti, kdo jsou nakrátko, to znamená, kdo šortují ten trh, kdo jdou proti vám, tak ty by získali. Takže ono je to komplikovanější. Trhy, dnešní trhy, zahrnují lidé, kteří jsou takzvaně long, to znamená sází na růst, a kteří jsou short, kteří sází na pokles. A tady dochází k určité kompenzaci tím pádem, čili eh, tady potom někdy nejde o to, že bychom usilovali o stabilitu, musíme si to uvědomovat. A my aplikujeme pravidla, která jsou platná na světové úrovni. A měnový fond analyzuje země, my analyzujeme, pokud ta země je životaschopná, pokud je eh, podpořitelná, no tak Eh, měnový fond ji podpoří, pokud to chtějí. Pokud to nechtějí, tak je nepodpoří. A další případ, který považujeme za dosti nepravděpodobný, za, z nepředbídaných okolností nebo nepředpokládaných, kdyby se ukázalo, že, že ta země je ne, insolventní. tady musíme, musíme mít jasnost. Nemůžeme vysílat signály, které jsou, které jsou nejasné. Proto si myslím, že toto vyjasnění bylo eh, uh, užitečné. Děkuji. Vy, Filipe, ty jsi chtěl ráno vášeň, tak si nyní vášnivá slova slyšel. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně jsem velice rád, pane prezidente, že jste mezi námi a to právě v tuto dobu. Já bych chtěl položit aktuální otázku z Řecka. Po předevčerejším hodnocení Ekofinu 28. listopadu eh, se má prověřit rozšíření půjček pro Řecko z MMF a také z eurozóny. Je to hotová věc? Má to být do roku 2021, ale řecká společnost to vidí tak, že takovéto prodloužení znamená také prodloužení úsporných opatření, které muselo Řecko udělat po dohodě s MMF a také s eurozónou. Takže jestliže však se nebude veřejné zatlužení dobře vyvíjet, tak se bude muset dělat dále delší dobu úsporná politika, anebo se domníváte, že po roce 2013 bude muset Řecko ještě extrémně šetřit jako do posud? Nous avons nos responsabilités. We have our responsibility as you máme naši zodpovědnost v Evropské centrální bance a otázky, o kterých jste se zmínil, jsou otázky pro měnový fond a také pro správní radu. Je to také evropský problém. Je tady celá řada z hlasů, které se hlásí o slovo a proto otázka je nasměřována na vlády, které poskytují půjčky a také pro MMF, který posuzuje tento program. Já chci říci, že je to v zájmu řeku, je to také v zájmu řecké ekonomiky, aby se trvale vrátili k normálnímu fungování hospodářství. To, co se nazývá úspornými opatřeními, to musíme vidět především v souvislosti s obdobím nenormálního chování. A proto je třeba se vrátit k běžnému normálnímu chování. Takže nyní jsme na cestě návratu k normálu. Je normální mít moudré střednědobé a dlouhodobé politiky a to se očekává od všech ekonomika zemí. Děkuji vám a nyní máte Andresen. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane rezidence. V interview z Le Progrès na začátku měsíce jste řekl, že eh, koncept souverénních států již neodpovídá dnešnímu světu. Mě by zajímalo, jak byste mi chtěl toto interpretovat. Já se totiž osobně domnívám, že suverénní stát je tím správným mechanismem a řešením. No, said, uh... Děkuji vám. Já jsem řekl, poněvadž jde o velmi důležitou věc, že eh, my jsme vytvořili nové orgány, které de facto budou fungovat na globální úrovni a na kontinentální úrovni. A my tedy víme, že globální ekonomika je skutečností, že jedna nějaká událost někde na světě může změnit všechny procesy na celém světě. A proto my potřebujeme na globální úrovni jakési jakousi vládu, jakési řízení, které eh, bude odpovídat té realitě globální ekonomiky. Ale samozřejmě, že to musí být koordinováno eh, s tím základem, kterým jsou eh, suverénní státy, čili to je vlastně ta vestfálská smlouva. To je ta, odtud pochází ta eh, koncepce suverení státu. Samozřejmě, že eh, my máme určité globální ambice, ale my máme společný trh, společnou ekonomiku. To byl vlastně začátek eh, ekonomiky. A máme na tom trhu také společnou měnu. A jak jsem řekl, je to kombinace nových subjektů, na kterých velice záleží, a té vestfálské koncepce suverénních států. A vy samozřejmě jste taky jistou inkarnací toho, že existují e, jiné subjekty, které nezapadají do toho vestfálského systému které tedy řídí a vytvářejí daleko větší entity. E, v tomto případě vy tady zastupujete lid 27 zemí. Děkuji. Hans-Peter Martin. Děkuji. Děkuji. E, do vaší funkce, pane prezidente, spadá, že někdy je lepší něco neříci, než říci. Já si vzpomínám, jak to bylo před rokem s Řeckem. Dnes bych se chtěl intenzivně zmínit o Španělsku. Můžete nám to prosím vysvětlit? My víme, že Španělsko má malý státní dluh, ale rendity na státní obligace jsou na 20 až 24 bodech. Ale pokud se týče úvěru, tak to není taky tak strašné, je, tak proto pro nás vypadá, ale možná, že někdo ví něco víc než my. Hovoří se o asi 100 miliardách euro, které jsou nezaplacené, ale my také víme, že možnosti odpisu je ve Španělsku úplně jinak upravená než ve střední Evropě. To znamená, jestliže oni to musí zaknihovat teprve až za pět let, tak je možná, že budeme to všechno znát až v roce 2012-2013. Konkrétní otázka. Máte realistickou představu o úvěrech pro nemovitosti ve Španělsku. Můžete nám toto sdělit, jak by toto vypadalo a dovedete si představit, že jestliže nějaká velká spořitelna nebo velká banka by zbankrotovala, takže bych také by byla zachráněna. Can I remind all of us já bych chtěl připomenout nám všem, že podle smluv je naším posláním eh, zajistit cenovou stabilitu v 16 zemích a 330 milionech lidí. Toto děláme. Za 12 let máme průměrnou inflaci cenovou zhruba 1,97 každý rok tedy. Čili ta eh, stabilita cen je tedy dobře plněna, naprosto v souladu se smlouvami. A eh, tak to si to v podstatě přáli zakladající otcové Unie. A my chceme v, také v dalších deseti letech eh, eh deseti letech se o toto starat. Eh, jinak části toho, na co jste se ptal, je, jsou úplně mimo náš mandát, mimo naš, eh, naši zodpovědnost a de facto eh, patří do eh, pravomoci někoho úplně jiného, čili my bychom se museli, měli bychom se tedy jaksi... Eh... A verbální disciplína je tedy naprosto stěžejní a já eh, nemůžu jinak, eh, my nejsme zodpovědní za dohled nad jednotlivými zeměmi. My jsme pouze v kontaktu s různými zodpovědnými orgány. A s, co, což je v tomto případě Rada komise. My jsme vždy říkali všem zemím, musíte co nejrozumnějším způsobem řídit své věci. A to říkáme pořád. Ale dále celá řada pozorovatelů pravděpodobně podcenila celkovou stabilitu sílu eurozóny a e, celé řady zemí. A možná je tu určitá komunikační dvojznačnost. Takže musíme se dostat zpět k tomu přesnějšímu pojetí komunikace. Já si vůbec nemyslím, že by ty pracovní úvahy, které máte k španělským bankám, bylo nějaká, byla nějaká, nějakým způsobem na místě. Děkuji. Pan Diego Feo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za eh, velice inspirativní prezentaci. První věc, eh, kterou jste nám vůbec řekl, když jste hovořil o balíčku prezentovaném komisi a ohledně ekonomické zprávy, bylo to, že ECB eh, e eh, poněkud pochybuje o některých z těchto zahrnutých návrhů eh, s tím, že by mohly oslabit ex ante kontroly, kontrolu zadlužení. A sice z toho, že členské země by se mohly odvolávat na mimořádné ekonomické eh, okolnosti. Eh, zajímalo by mě, jestli pokud by tyto formulace zmizely, jestli by to pomohlo. Za druhé konkurenceschopnost. Já jsem z Portugalska, který má, které má velice rigorózně řízený pracovní trh a to nám nyní dělá problémy. My bychom potřebovali daleko flexibilnější pracovní právo. Eh, myslíte si, že eh, se nám to takto podaří s tímto balíčkem? Eh, děkuji. Já jsem velice jasně řekl, že my voláme po posílení textu komise. A, tak, a my, my jsme tady také docela otevřeně uváděli příklady. Já hm, nemohu eh, mluvit úplně do detailů, poněvadž je to rozpracované, rozpracovaná záležitost. Je naprosto jasné, že ve všech zemích, bez eh, jediné výjimky, i v těch zemích, které eh, si vedou velice dobře v reálné ekonomice, tak všude mohou strukturální reformy zlepšit růstové výhledy a v Portugalsku samozřejmě také. Takže určitě eh, strukturální změny v Portugalsku, včetně změny řízení eh, pracovního trhu, mohou pomoci, mohou pomoci překonat současné potíže, protože skutečně strukturální reforma je naprosto zásadní, kromě samozřejmě přiměřenosti politiky a tak dále v horizontu středně a dlouhodobém. Čili ano, já souhlasím s tím, co jste řekl. Corin, eh, děkuji vám je eh, dobře, že plně uznáváte v tom balíčku eh, roli parlamentu a musím říct, že také rada si zvyká na tuto novou pozici parlamentu. Já jako eh, zpravodajka pro udržitelnost a růst a pak růst a stability mám dvě otázky. První otázka teď už víme, že trhy jsou stále velmi nepokojné a není jasné, zda Irsko je ta poslední země, kterou je třeba zachraňovat. A za druhé, o uplynulém víkendu ten obrázek Evropského stabilitního mechanismu se trošku vyjasnil, i když zatím není úplně jasný. Já se nyní ptám, ten balíček legislativní návrhu je podle vašeho názoru dostatečně energický, dostatečně robustní vzhledem eh, k nepokojnosti trhu, která trvá? A za druhé, existuje vazba mm, s novým mechanismem stability je možné nějakým způsobem uvažovat, jak se to bude dále vyvíjet, nebo propojit to z legislativou, zapracovat to do legislativy, eh, poněvadž eh, do končení tohoto balíčku může ještě chvilku trvat. Mě by skutečně zajímalo, co k tomu máte co říci. Ano, já přesně rozumím tomu, kam směřujete svými otázkami. Já vám mohu říct, eh, jak to vnímám. A my eh, samozřejmě eh, si počínáme velice skromně tváří stát našim demokratickým institucím, zvláště Evropskému parlamentu. Chtěl bych říci k tomu té druhé věci, o které jste hovořila. Já to vnímám tak, že eh, to, co je nejkomplikovanější v současném období, vzhledem tedy k těm lidem, kteří se pohybují na trhu, těm aktérům, tak je nejednoznačnost. Ano, ono už došlo k velmi užitečnému vyjasnění. Já bych určitě eh, se nepřimlouval k otvírání pandořinných skříněk. Možná by to nebyl eh, úplně dobrý nápad, i když já samozřejmě chápu co se skrývá za tou pozicí. Pokud se týče posílení jak té preventivní, tak té korekční části těch, těch eh, obou eh, fází dozoru nad makroekonomickou politikou, řekla, že bych to takto. Pokud eh, zajdeme co nejdál Eh, v té perspektivě, řekněme, eh, federální, protože když tedy te, eh, uděláme maximum toho, co dovoluje ten Westfál, ta vestfálská koncepce, tak my tedy s tím návrhem komise, no ten, ten byl tedy oslaben, s tím nejsme příspokojeni. Vy jste ovšem zákonodárci, ale to, samozřejmě toto je trošku, trošku novinka, ale já eh, si, já, já věřím, že vy to prostě zvládnete, tuto výzvu. Right, Dobře, tak. Um, další řečník. Eh, paní předsedkyně, pane předsedo, mám dvě krátké otázky. Eh, za prvé, jak vidí ECB v budoucí roli pro sebe v krizovém mechanismu v EU? Myslím, že eh, zatím jste to zvládali výborně, tak jak je to také ve výroční zprávě napsáno, ale je třeba uzvážit také to, že ECB má tedy nyní nakoupeno řadu, eh, řadu dluhů od poměrně slabých států eurozóny, čili jak by tedy mohla vypadat dále ta role v tom krizovém mechanismu. Eh, druhá otázka. Eh, pokud se týče těch eurobondů, tak eh, to je zase aktuální otázka. Eh, je tady spor, já jsem také proti tomu a my poukazujeme samozřejmě na eh, ústavní překážky, a na druhé straně kteří jsou, ti, kteří jsou pro, tak ti říkají, že refinancování by mělo být zde maximálně do 60% HDP a zbytek je národní věc mě by zajímalo, jak vy vidíte praktické fungování, možnosti praktického fungování takto rozděleného trhu. Děkuji vám. Děkuji za dotaz. Takže pokud jde o ten náš vlastní program, tak to není kvantitativ easing, my stahujeme opět veškerou likviditu, kterou eh, do trhu vpustíme. My se snažíme pouze pomoci obnovit normálnější fungování měnové politiky. A když máte eh, bezriskové benchmarking, tak to je, pak je to problém. Ale já nebudu komentovat myšlenky, které se tu objevují. Jak víte, až do, do teď jsme nepodporovali takzvané eurobondy. Nikdy neměl, ne, bychom neměli říkat nikdy. Ale vlády se až doteď obraceli jiným směrem. A pokud jde o ten, těch 60% nebo něco podobného, na to nemám žádné stanovisko. Leo? Oui, monsieur le président. Ano, děkuji. Pane prezidente. Takže krize z hlediska integrace uh, rozpočtových politik, tak ECB už sama o sobě se neomezuje pouze na boj proti inflaci a její prezident vždycky má svá vlastní e, doporučení k rozpočtové politice, i když za tuto politiku nezodpovídá, má doporučení, které, o kterých by se dalo diskutovat. Ale měnový pragmatismus ECB, který zabránil krizi likvidity a pomohl obnovit eh, růst a umožnil bankám si v určitou eh, dobu koupit eh, státní dluhy a ten od nich potom v řeckém případě, a jestli jsem si to správně přečetl, tak i v jiných, u jiných periferních zemí, tak tento dluh od nich potom ECB e zase odkoupila. Takže jestliže problém státních dluhů se rozšíří eh, i na Portugalsko, a jak to bylo u Řecka, tak eh, že by tedy eh, a Španělsko, takže by ECB skoupila část tohoto dluhu jakožto nejefektivnější způsob, jak řešit úrok. Je to možné? A za druhé, vy jste zmínil směné kurzy mezi měnami a že, bychom, eh, že by to mělo odrážet nějakou rovnováhu. Ale experti říkají, že tato rovnovážná hodnota je jedno eh, euro je dolar 17. Jestli, mě by zajímalo, jestli by ECB eh, e zasahla, jestli by intervenovala, jak je to možné na základě Lisabonské smlouvy, a jestli by ECB, tak jako podobně jako americký Fed, mohla někdy eh, udělat takovouto měnovou intervenci. Takže k první otázce. Já vám chci říci, že rozhodnutí Rady guvernérů bylo podílet se na tomto programu s cílem pomoci k lepšímu fungování toho přenosového mechanismu naší měnové politiky. Žádné další indikace jsme ne, ne, neřekli, než jenom dát tu e, částku za 14 dní. A to je to, co je e, nejviditelnější, kdy, ale o jak říkám, opět tu, ty peníze, které e, vložíme do ekonomiky, tak opět potom stahujeme zase zpátky. Nemám záměr říct, k tomuto programu nic jiného. Vzhledem k situaci, vzhledem k tomuto prostředí je to nejsprávnější. A pokud jde o směné kurzy, jak jsem před chvíli řekl, je tu problém, který není nový, to je problém eh, toho jak, v jakém poměru jsou vůči sobě eh, ty měny, které, jak víte, jsou, mají volný směný kurz. A nemohu si představit nic jiného, než pokračování diskuze v rámci té malé skupiny orgánů ECB a vlády těch velkých států se směnitelnými měnami což je jakési jádro tohoto systému. A trvám na tom, co, že toto musí vzejít z konzultace s našimi partnery, američany, japonci, angličany, kanaděny. Pokud jde o měny těch nových rostoucích ekonomik, tak tady byl konsenzus v tom smyslu, že by eh, neškodilo více flexibility. Thank you, Robert. Děkuji, Robert. Pane prezidente, BCE umožňuje bankám, aby se refinancovaly za úrokové míry, které jsou historicky nízké. Ale budou z toho mít skutečný prospěch jejich klienti? na straně jedné eh, běžné spořitele odměňují eh, úroky, které jsou hluboce pod úrovní eh, inflace a přitom dostávají peníze za tak levno. Můžete také potvrdit, že Čína již od začátku roku nekupuje dolary, ale prodává je a kupuje místo toho eura? No, je ne, peux pas confirmer cela. ne, to nemohu potvrdit. A pokud jde o tu, ten váš druhý pod, do, to by chtělo zeptat se Číňanů samotných. A pokud jde o banky, tak eh, co je zřejmé, že abychom zachovali optimální fungování naší ekonomiky a trhu, nemůžu předjímat, co rozhodne rada guvernéru do budoucna, ale až dosud jsme měli za to, že naše úrokové sazby byly v souladu s tím, co je nezbytné pro zajištění cenové stability. Ale máme tu systém dozoru, máme tu systém národního dozoru, oni mají také panevropské organizace, to všechno bude inaugurováno ještě v průběhu ledna. A vy říkáte, že tedy banky z toho mají moc a dost toho nepromítají. Ale možná, že v některých případech jsou jejich, jejich vlastní jmění ne, nedostatečné, mají nějaké problémy, čili musíme k tomu přistupovat racionálním způsobem, musíme posílit všechny prvky dozoru a dohledu. Každopádně děkuji všem za eh, to, že se vyjádřili. Eh, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. V minulých dnech se zmenšuje likvidita na evropských trzích a vypadá to, že to je podobné jako v letech 2007 a 2008. Co si o tomto myslíte? Komisař Almunia také minulý týden řekl, že Španělsko by mělo uh, také vyjasnit eh, svou ekonomickou situaci. A co vy si o tomto myslíte? Thank you. Uh, I uh, do not comment, as you know. Ano, já nekomentuji každý den fungování trhu, já jenom říkám, že je opravdu možné, že někteří účastníci trhu podcenili určité trhy, určité jevy na trhu. Tam eh, v určitých třech nebo čtyřech bodech můžeme možná znovu situaci znovu zhodnotit. Potom je tady velice důležitá strukturální reforma. To je to, co je platné pro všechny země, včetně Německa, protože Německo má obrovský nyní značný růst a to bylo také opravdu nazralé. A také musíme brát v potaz, že tam, kde dochází k růstu, tak je to opravdu potom aktivum pro všechny země. A my všichni však bychom mě, mohli na tom být lépe, kdyby se provedly strukturální reformy. Vicky? Děkuji. Děkuji vám za tyto pozitivní zprávy, protože my jsme slyšeli tolik negativních zpráv, takže jsme téměř mohli na pozitivní růst zapomenout. Takže trh je nadále velice rozkolísaný a já s vámi souhlasím, že musíme správně volit slova a vysílat jasné signály. Já si také myslím, že nejenom politici, ale novináři musí vysílat správné signály a správně nás interpretovat. Dnes jsem jsem si přečetla ve Financial Times, kde se hovoří o dohodě z víkendu a oni říkají, že mechanismus po roce 2013 nebude obsahovat žádné pomůcky eh, či pomoci, jestliže se eh, ne prokáže solventnost. To znamená jinými slovy, že se bude prokazovat a bude se provádět test solventnosti a jestliže se dá tento test solventnosti do nezávislých rukou, tak by se mohlo ukončit politický boj a toto by mohl být také dobrý signál pro trh. Takže když se udělá rozhodnutí, tak by se mělo také jasně sdělit občanům. Jsou tady ještě další otázky. Mě by zajímalo, zdali eh, určité standardy se vztahují také na Irsko a potom jsou tady určité doložky. Takže mě by z této souvislosti znamenalo, co se stane s bondy, které jsou splatné po roce 2013 či 2014 a které jsou v rukách veřejnosti. Thank you very, very much. Děkuji. Já plně souhlasím s vašimi prvními připomínkami. Opravdu nemůžeme eh, se teď spokojit s tím, co máme, potřebujeme jasnost, jasnost, jasnost. Je rozhodn- na rozhodnutí vlád, které mají své prohlášení, to je užitečné vyjasnění. To je něco, co, se, co už máme, co se ne, nemění a my, my musíme komunikovat na základě toho textu, který tam je. všem všechny vlády komunikují. Takže nesmíme obvinovat tisk. Máme prostě problém a to je, že slyšíme různé hlasy, mnoho různých hlasů. Takže slovní disciplína, to je základní. To naprosto s vámi souhlasím. Um, thank you, Chairman, President. Uh, first of all, thank you for your advice. Vám děkuji Škoda, že jste nebyl ve Štrasburku, kde byste mohl minulý týden říct lidem, aby dávali pozor na slova. Musíme opět opravdu dávat pozor, pokud jde o daně i jiné otázky. Mám dvě otázky. Zdroj v Irsku říká, že jste dotlačili irskou vládu k tomu, aby přijala ten balíček. A nyní budete tlačit Portugalsko. Já bych vůbec nesněl o tom, že bych něco takového tady říkal, ale ta osoba, od které to vím, je ministr. Jak víte, po dobu dva půl roku, kdy tady spolupracujeme, tak sice jste byl úspěšný, pokud jde o eh, kontrolu inflace, tak stejný instrument vedl k tomu, že eh, došlo k inflaci eh, aktiv, to znamená k inflaci realitní. Došlo k přehrátí trhu například u nás již po dlouhou dobu. Přijímáte určitou zodpovědnost za tuto situaci, pokud jde o ceny například nemovitostí a jaké lekce z toho ECB vyvodila do budoucna. Je velmi jasné, že když nějaká země ná, náleží k zóně eh, jednotné měny, kde je přes 300 milionů obyvatel, což je více než celé Spojené státy. Když máte centrální banku, jejíž mandát je stanovit cenovou stabilitu na úrovni tohoto obrovského bloku ekonomik jako čto celku, také pak na jednotlivých ekonomikách, aby si uvědomili, že fungují v určitém prostředí, kde je měnová politika optimalizována na celek. My nemůžeme uspůsobovat naší měnovou politiku. Minulost, nemohli jsme tak činit ani v minulosti jenom abychom zohlednili potřeby Německa, které v určitou dobu eh, by preferovalo daleko nižší, nižší sazby, ale to by zase vyvolalo problémy v jiných zemích. A rozhodně bychom nemohli uspůsobit naši politiku tak, abychom vzali v potaz problémy Irska nebo Španělska. To je jako Aljaška, Kalifornie, Florida, Massachusetts, všechny dohromady. A my z toho musíme vyvodit jednotnou politiku na úrovni cenové stability pro těchto eh, přes 300 milionů obyvatel. Takže tohle je důležité. Je důležité si uvědomit, že fiskální politika, makropolitika, tam, kde to záleží na národních rozhodnutích, musí být uspůsoben eh, do, dohled těmto okolnostem. Dopředu musíte vědět, že národní politiky musí vzít v potaz to, že ve střednědobém horizontu máte prostě 2% kolem 2%. To je přesně to, co jde. Jinak fungovat nemůžeme. To by, tím bychom neměli to, co je potřeba tím bychom vždycky museli eh, jaksi eh, těkat od jedné malé části eurozóny k druhé. Takže z hlediska třeba jednotkových eh, pracovních nákladů a tak dál. Všechno se musí zohlednit, musíme vědět, jaký je benchmark na dalších deset let. My vždycky říkáme všem vládám, Snažte se, jak můžete. Snažte se vyhnout nej, nějakým největším chybám, jděte správným směrem, strukturálních reform a fis, fiskálního zdraví. Děkuji. Astrid? Oui, merci. Euh, monsieur le Président, euh, une, No, děkuji. Takže v té otázce, která rozděluje náš výbor, možnost těch eurobondů, euroobligací a instituční problém, který by z toho vyplýval, tak tím, nad tím se teď nechci pozastavovat, ale spíš by mě zajímalo, proč, proč by tyto eurobondy nebyly uspůsobené stávajícímu kontextu. Vede to k tomu, že to podporuje právě to usínání na vavříznech, takový laxní přístup. A my přitom potřebujeme eh, eh, disciplínu a za druhé, chci se zeptat, jestli evropský mechanismus stability již neodpovídá některým kritériím těch eurobondů. Máme e, záruky, máme bilaterální dohody a tak dále, ale dostáváme se k těm základním rozdílům. Já chci také ještě poděkovat několikrát panu Trišetovi. Za prvé děkuji, že jste připomněl, že euro, euro si udrželo svou hodnotu lépe než jiné měny. Doufám, že toto poselství bude řádně komunikováno. A také, e, e, pokud jde o ten pak stability, tak vám chci poděkovat, že jste identifikovali ti, kdo jsou zodpovědní za tyto vážné chyby, to znamená na úrovni euroskupiny, Eurogroup, a pak také chci poděkovat za váš výkon, pokud jde o zajištění stability, cenové stability. To je to nejlepší, co jste mohl udělat pro ty nejpostiženější sociální, nejpostiženější občany. Merci beaucoup, madame. Euh, euh, j'apprécie évidemment les, les remerciements. Já děkuji. děkuji za tato slova ocenění. řekl bych, že máme skutečně problém, který je významný. A to je problém odhodlání našich vlád. Jestli jsou schopny a ochotny vzít potaz nejenom se chovat jednotlivě dobře, ale také dávat pozor na, na ostatní zodpovědným způsobem. To nikdy není jednoduché, aby vláda řekla jiné vládě, vy se nechováte dobře. Ale to je to, co čekáme. To je to, co by se mělo dít. Děkuji. A pokud je o ty eurobondy, já myslím, že už jsem odpověděl. My jsme nebyli pro. Já chápu, že esenciálně z hlediska těch, kdo by vydávali a kdo je podporují. To znamená, že tady je ručení eh, rukou společnou a nerozdílnou. Společné ručení. a IFSF, EFSF sama o sobě je takovým eh, podpisem, který na tomto principu funguje, protože toto doporučení mm, bylo takto společně přijato. Ale jak jsem řekl u předchozí otázky, nemáme žádný postoj, konkrétní postoj. Ani na prospěšnosti vydávání těchto emisí rukou společnou a nerozdílnou. To je čistě vládní rozhodnutí a ještě méně se mohu vyjadřit k těm 60%, které již byly zmíněny, protože takové návrhy teď uh, se objevují. Děkuji. Anthony, yes. Děkuji, Anthony. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím s vámi v tom, že eh, válka v měnové oblasti je určitě nežádoucí jev. Nám jde o konzistentní a fungující eh, monetární systém. Já mám tedy tři otázky eh, na základě toho, co vzešlo z G20, totiž je třeba hloubkově eh, reformovat systém měn. Za druhé, eh, rozvojové ekonomiky chtějí nebo měly by eh, postupně flexibilizovat své měny a zapojit do směného systému. Souhlasíte s tím? A quantitative easing, to, co se tedy odehrává v Spojených státech, jak se to má tedy k inflaci, ke stabilitě cen. Je to srovnatelné nějakým způsobem s konvenčními a nekonvenčními opatřeními, které chystá ECB? Je nějaká komunikace s americkými orgány? Děkuji vám za tuto otázku. Za prvé bych řekl, že pokud se týče toho mezinárodního měnového systému, tak tady je důležité, eh, důležité to, jak komplexní jsou tyto otázky. Opět eh, jsou tady dvě, dva různé problémy. Eh, to jsou ty, ty poměry mezi měnami a organizací vztahu. To je určitý režim, který tady je od zhroucení bretonovského systému od počátku 70. let. A nyní zde máme otázka těch nově rostoucích trhů. A pak tam byla ta druhá otázka. Ano, já eh, to chápu tak, že samozřejmě eh, vzhledem k těm rozhodnutím, které se odehrávají v příslušných zemích, tak ano, může to být proces postupný a uspořádaný. To, eh, že bude narůstat flexibilita fungování jejich měn. Ale jinak eh, G20 konsensuálně zmínila tento bod a my musíme reflektovat tento současný globální konsensus. Ono je samozřejmě snadné něco prohlásit a horší to pak zrealizovat. Vzhledem k tomu, o co všechno tady jde. A k tomu třetímu bodu musím říci, že my eh, s Fedem jsme od počátku měli a máme eh, vztah plný důvěry, vztah přátelský. A bez spolupráce s Fedem bychom nebyli schopni vzdorovat krizi tak, jak jsme to dokázali v letech 8 a 9, včetně možnosti Fedu doplnit dolarovou likviditu zde v Evropě prostřednictvím svopových dohod, které jsme spolu uzavřeli. Čili eh, je to věc, která je pro mě velice důležitá globálně. Tady to, že nebo to, aby mezi významnými centrálními bankami panovaly vztahy plné důvěry, tak jak to máme určitě s Fedem, eh, s eh, centrální bankou britskou a španělskou a těmi systémovými centrálními bankami ve světě, včetně rozvojového světa. Děkuji a já nyní tedy eh, udělám něco, co často nedělám, a sice eh, říct něco na závěr našeho zasedání. Vy jste opakovaně říkal, že byste eh, nechtěl tady komentovat to, jak daleko se dostala a rada v otázce mechanismu pro permanentní finanční stabilitu. A to je něco, co s velkým zájmem sledují členové našeho výboru. Eh, a možná, že nebudete chtít komentovat to, co říkám já, ale já s velkým překvapením v kontextu z těch nástrojů, které se nyní využívají, eh, tou rovnováhou, současnou rovnováhou mezi tím eh, rozpočtovým mechanismem a finančním nástrojem. Myslím, že z tohoto nástroje se na trh dostává poměrně málo peněz, což vlastně tento systém prodražuje. A to by mohl být precedent. Já mám trošku obavu, když se podívám eh, na eh, úrokové sazby, že bychom tím snad mohli vytvořit systém, který je méně výhodný než Mezinárodní měnový fond. A já samozřejmě vím, proč to děláme. To je zatím je všechno evropská solidarita. já bych tedy chtěl říci, že na budoucích zasedáních eh, doufám, že se některými z těchto tak budeme zabývat. Protože určitě tady budou zasnívat eh, hlasy plné obav, zejména z toho postupu, jakým se dosahuje těchto rozhodnutí. E, ten proces není úplně transparentní. Já nevím, jestli k tomu chcete něco říci, e, protože my e, vlastně budeme mít příští týden teprve řešený ten systém nebo mechanismus úrokových sazeb. Ano, děkuji za vaše poznámky a eventuálně i tu otázku, která tam skrytá. My říkáme, že všichni musí plnit své povinnosti, všechny instituce. A jak já jsem řekl, my se o to také snažíme, tedy plnit vlastní zodpovědnost. A my se snažíme vysvětlovat před parlamentem, co vlastně můžeme dělat. Naše eh, opakovaná rada je že jakmile se rozhodnete pro nějaký mechanismus, pro nějaký nástroj, to IFSF, je třeba, abychom byli co eh, nejužitečnější a co nejrychlejší, co nejflexibilnější. A samozřejmě také národní vlády a národní parlamenty to vnímají ze svého vlastního hlediska a jak já říkám, my si musíme počínat velice skromně a pokorně eh, tváří tvář našim demokratickým zástupcům. A já eh, vám řeknu, řeknu vám to takto. Jestliže se pro něco rozhodnete, tak aby to bylo co nejflexibilnější a nejužitečnější v dané situaci. Samozřejmě pokud se pro něco rozhodnete. A obecně bych řekl, že současné situace eh, musíme být na sebe nároční, nemůžeme podléhat sebe uspokojení, eh, musíme vědět, kam chceme jít. A myslím, že hovořím také za ECB. A <laughs> možná eh, to rezonuje také s tím, co chce parlamentem. My musíme obnovit autoritu veřejných orgánů, protože pokud budou mít tedy autoritu, tak na to můžeme stavět ten, ten, eh, tu naši odezvu na nároky prostředí, v něm se pohybujeme. Děkuji vám. Děkuji vám. Tím se dostáváme ke konci monetárního dialogu a myslím, že my se uvidíme až někdy v březnu, eh, možná někde jinde a při příležitosti. Děkuji.